Ladies and gentlemen, good afternoon. May I welcome you. Takže vás vítám. Dovolte mi, abych vás přivítal na začátku odpoledního programu Výboru pro právní záležitosti. Zvláště pak bych rád přivítal naše hosty na dnešním slyšení o ochraně obchodních tajemství. Zvláště pana Berže, pana Gressle, pana Věro, pana Stoflse, pana Strouvla, pana Porse a pana Björsta A pochopitelně i paní zpravodajku, paní Grip a už eh, bez dalších odkladů požádám paní zpravodajku o stručný úvod a pak přejdeme k samotnému slyšení. Bonjour à toutes euh, et Dobrý den. Vítejte v Evropském parlamentu a vítejte zde ve výboru pro právní záležitosti Evropského parlamentu na tomto slyšení, které je věnováno návrhu směrnice o v uvozovkách obchodním tajemství. Já děkuji, děkuji předsedovi za to, že uspořádal toto slyšení. Na původní návrh jednoho z místopředsedů výboru Jury Jean-Marie Cavady, já mu také děkuji za to, že přišel a za to, že se podílel na této záležitosti. A především děkuji těm zahraničním, nebo tedy vnějším, abych tak řekla, hostům, kteří přišli a kteří nás budou eh, informovat, eh, podělí se s námi o své zkušenosti, návrhy, přinesou příspěvky. Jistě důležité a osvětlující pro naši budoucí práci. Inovace, konkurenceschopnost, eh, know-how, důvěra, růst – znalosti, investice, výzkum a tvorba, důvěrnost, ochrana, právní záruky. To jsou klíčová slova. To jsou podle mě milníky, které by nám měly umožnit vytýčit cestu a společně vybudovat cestu s návrhem textu, který nám předložila Evropská komise. Myslím si, že toto slyšení na důležité téma, důležité pro konkurenceschopnost našich podniků a trvání, přetrvání výzkumu a tvorby a inovací v Evropské unii, je důležité, abychom pracovali otevřeně a abychom spolupracovali s externími účastníky, s odborníky, s podniky, s lidmi z akademického světa a dalšími subjekty, které přinesou různý pohled na věc. Ale všichni mají společný bod a sice jsou neustále konfrontováni s věcmi, které jsou důležité pro obchodní tajemství. Já nebudu hovořit dlouho. V průběhu celého tohoto slyšení se budeme snažit eh, vypíchnout určité klíčové věci. Já už jsem je v podstatě shrnula tím, že jsem zde výjmenovala seznam klíčových slov. Velmi stručně bych ráda zopakovala jednu či dvě věci, kterých jsem se už dotkla na minulých zasedáních našeho výboru. Obchodní tajemství použije stávající terminologii, i když není zcela uspokojivá, ale v tomto případě teď se používá to obchodní tajemství nemá za cíl zůstat tajemstvím. Není cílem, aby obchodní tajemství zůstalo neustále tajemstvím. Opakuji. Jedná se o zcela jinou dimenzi, jedná se o něco, co je často jedním z důležitých eh, stavebních kamenů know-how, důvěrných informací, které je třeba chránit a které potom mohou tvořit eh, nehmotný majetek, eh, samotnou identitu podniků a dalších hospodářských aktérů. A tyto informace, toto know-how, tyto profesní znalosti, ty mají průmyslovou, eh, obchodní, technologickou realitu a tím pádem i skutečnou hodnotu. Ale tak jak je nám ten text předložen ze strany Evropské komise, tak rozhodně není jeho cílem stavět zde nějaké překážky nebo snažit se něco zakrýt, schovat. Naopak, já si myslím, že se jedná o něco jiného, ale určitě nám odborníci řeknou k tomu více. Jedná se o vytvoření právního základu, takového prá- takové právní podstavy, na jejímž základě můžeme budovat důvěru pak je tedy možno šířit informace, sdílet informace a inovace. Já doufám, že konkrétní příspěvky našich hostů, protože po těch prvních výměnách názorů, které jsme měli na výboru, jsme chtěli mít také konkrétnější příspěvky, ale také příspěvky spíše intelektuálnějšího charakteru, abychom k tomu mohli přistoupit globálněji Myslím si, že vystoupení našich externích eh, odborníků nám otevře cestu k výměně názoru, která bude jistě velmi prospěšná a umožní nám dospět k něčemu, co bude užitečné pro evropskou ekonomiku a pro naše firmy. Děkuji. Thank you very much, Mrs. Eh, velice vám děkuji, paní Le a než eh, dám slovo našim váženým hostům, dovolte, abych vám připomněl, že v tomto parlamentu velice přísně dodržujeme čas na jednotlivá vystoupení, tudíž každý bude mít 10 minut. Z pravidla žádný europarlament nemá tolik času, čili i tak jste v privilegovaném postavení. Dovolte proto, abych požádal pana Berže, aby se ujal slova jako první. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velmi rád, že mohl být jménem své skupiny Alstom být mezi vámi. Nemáme často příležitost vystoupit v Evropském parlamentu. Já nejsem právník, takže jsem opravdu velmi rád, že mohu vystoupit zde na výboru pro právní záležitosti budu hovořit francouzsky, i když většinu textů mám v angličtině. Pracuji ve skupině Alstom už 25 let, pracoval jsem ve Spojených státech, v Číně, v Latinské Americe, takže se vám pokusíme poskytnout takový globální náhled na tento legislativní návrh o obchodním tajemství. Alstom je společnost, technologická společnost, která věnuje velké prostředky na inovaci, výzkum a vývoj. Je to asi 800 milionů eur ročně, to je tedy v absolutní hodnotě a pokud jde o relativní hodnotu, tak je to ekvivalent eh, našeho ročního zisku v roce 2013 nebo ekvivalent všech našich materiálních investic. Takže pro nás investice do technologií jsou zcela klíčové a zcela podporujeme návrh směrnice o obchodním tajemství a já se vám pokusím vysvětlit proč a pokusím se vám také trošičku objasnit to, co se děje ve světě v tomto smyslu a budu se snažit držet těch deseti minut, které mi byly vymezeny. Problém definice, jak říkala paní Le všechno, co je označováno jako tajemství, obchodní tajemství, trade secret, to je takové trochu nešikovné, protože většinou všechno to, co je tajné, je podezřelé. A v tomto případě se rozhodně nejedná o nic podezřelého. Jedná se o to, že se snažíme chránit know-how, chránit eh, znalosti podniků, které podnik eh, akumuluje. Jedná se o nehmatatelné vlastnictví, nehmatatelný majetek. V našich oborech, především ve společnosti Almstom i jinde, definice tohoto obchodního tajemství prochází přes výrobní procesy, týká se to průmyslových technik, vlastních technologií, patentovaných jmén, kódu, designu, seznamu klientů. Prostě jedná se o jádro toho, co vytváří naše činnost. Neustále se snažíme vytvářet a rozvíjet naše know-how. A toto know-how spočívá v tom, že se snažíme podstatně zlepšit a zachovat si technologický náskok na světovém trhu. V této světové ekonomice důvěrnost těchto informací je zcela zásadní, protože jde o naši konkurenceschopnost. Na stránkách parlamentu máme příklad, se kterým jsme se setkali v Bulharsku před několika lety. Ukazuje to, že i velký podnik, který je zcela vybaven, pokud jde o právní nástroje, nebyl schopen zabránit tomu, aby někdo nám ukradl obchodní tajemství a postavil vybavení, které je větší než tento parlament, takže se nejedná o žádnou drobnost, která snadno eh, překročí hranice. Navíc to ještě bylo financováno z peněz společenství, takže tam je opravdu dvojí ztráta a je to příklad, který je opravdu velmi ilustrativní a se k němu ještě vrátím. v našem know-how je to nehmatatelné dědictví, nehmatatelný majetek zcela zásadního významu. Naše společnost, která vyrábí dopravní systémy nebo systémy pro produkci energie, tam to funguje tak, že návratnost ze zkušeností našich projektů nám neustále umožňuje vylepšovat design našich produktů, design našich systémů, tím pádem výkonnost našich projektů, výkonnost našich nařízení. A právě ten rozdíl ve výkonu vede k tomu, že naše klienti ve světě si spíše kupují naše prostředky, naše zboží, než u klientů našich konkurentů, kteří tedy nemají takovýto výkon. A když využíváte svých zkušeností, tak to jsou věci, které nejsou patentovatelné a je to naše obchodní tajemství a vede to k vylepšování našich produktů. A je to také důležité pro konkurenceschopnost našich klientů, protože ti si mohou kupovat elektrickou energii, která je produkována efektivněji, anebo mohou používat také efektivnější dopravní systém. Naše zranitelnost a vůči těmto krádežím know-how je tedy velká a okamžitě se projevuje ztrátou aktivit, to znamená také ztrátou pracovních míst v Evropě i jinde. V Bolsku se jednalo o projekt ve výši několika stovek milionů eur. Ve skupině Alstom asi dvě třetiny našeho obratu jsou zranitelné. To znamená, že odpovídají systémům nebo zařízením, které nejsou patentovány a nemohou být ani patentovány. Takže zcela, zcela jsou závislé na našem know-how. Naši konkurenti, kdybychom byli sami, nebyl by to problém, ale naši konkurenti samozřejmě znají hodnotu těchto obchodních tajemství a zneužití tohoto obchodního tajemství je čím dál častější. Krádež eh, obchodního tajemství se mezi lety 88 a 95 dvojnásobilo a znovu se zdvojnásobilo mezi lety 95 a 24, a, a tedy 2004 a od Počítá se s tím, že do roku 2017 se znovu zdvojnásobí, takže je to velký problém. Hrozba vyplývá především z interních eh, prvků v podniku, to znamená tedy zaměstnanci nebo lidi, kteří s námi pracují, když používají naše know-how, v zájmu společného dobra, tak to je zcela normální, je jasné, že jim to patří, ale není už normální, aby z toho měli zisk tím, že budou prodávat tyto informace někomu zvnějšku. Také naše subdodavatelé prodávají naše obchodní tajemství. V obchodním řetězci, řetězci vždycky máte lidi, kteří se na to nedívají stejně jako my a jsou dostatečně dobře organizováni na to, aby mohli čerpat zisk z těchto prodávaných informací. Když se tyto informace dostanou do rukou našich konkurentů, tak oni mohou provádět inovace těch nejlepších eh, bez toho, aniž by museli vynakládat stejné peníze na ten výzkum a vývoj, který předcházel. V tom bulharském případě to byl eh, Číňan, který byl eh, združen ještě s jedním Italem a Bulharem, mohl potom toto zařízení prodat o 30 levněji než my a přitom se na tom vydělal ještě více. Uh, Chtěl bych také upozornit na to, jakým způsobem pracujeme v našem oboru. Naše projektové týmy, inženýrské týmy pracují prakticky nepřetržitě, Neustále jsme propojeni, to znamená naše inženýři v Latinské Americe, v USA, v Kalifornii začínají pracovat na plánech, zatímco my v Evropě spíme. Potom ty plány, když se jdou lehnout, tak předají Evropanům a ti v nich pokračují, pracují na nich celý den a pak je to předáno našim designovým centrum v Číně, v Malajzii, v Indii, ti zase pokračují v práci a pak to předají Američanům. Takže tento proces neustálé práce a neustálého propojení zvyšuje riziko krádeže technologií a plánu. Rozhodně jsme vzdáleni té situaci, kdy někdo pracoval v klidu ve své kanceláři, měli jsme ho pod kontrolou. My jako průmyslníci se snažíme zlepšovat svou ochranu, používáme všechny možné strategie k tomu, abychom zabránili krádežím našeho know-how. Ale jednotná legislativa v Evropě je určitě potřebná a bude velmi účinná z mého pohledu, aby se zabránilo pokračování takovýchto záležitostí. Jak říkala zpravodajka, jde tady o konkurenceschopnost našich největších podniků, jedná se o tisícovky pracovních míst a také vzhledem k tomu, že tato jednotná legislativa v Evropě neexistuje, tak v Bulharsku to zabránilo bulharskému soudci, aby řekl, že to moje know-how má nějakou obchodní hodnotu. On řekl, že to nemá žádnou obchodní hodnotu, zatímco jeho kolega v Rumunsku nebo ve Velké Británii tomu určitou hodnotu přičítal. Takže ta absence společné vize, společného pohledu v Evropě je zcela škodlivá. Ta směrnice, o které začínáte diskutovat, je podle nás vyvážená. Potřebujeme ji opravdu naléhavě. Víme, že mám málo času, ale přesto bych se rád ještě trošičku na to podíval z hlediska inovací. Velmi často máme pocit, že tento text umožňuje pouze podívat se dozadu a ne příliš dopředu. Ale my si myslíme, že tato směrnice také umožní celou řadu programů v oblasti spolupráce, eh, výzkumu, inovace a tak dále, protože v Evropě a ve světě jsme v podstatě byli zvyklí omezovat tuto práci na výzkumná střediska univerzity, které známe, které sdílejí naše hodnoty. A to, že bychom měli stejný text, že bychom uznali všude obchodní tajemství, to by nám umožnilo tyto inovace uvolnit v Evropě a mohli bychom navázat velmi důležitou spolupráci v oblasti inovací. Děkuji, pane předsedo, ještě jednou za pozornost. To je z mé strany vše. Bohužel tady máme velice drastická omezení, ale jinak se tady nedá pracovat. Pan Gresala a pan Věro rovněž mají dohromady 10 minut. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A dovolte mi, abych upřímně poděkoval eh, organizátorům za velice důležitou Eh, akci, kterou zorganizovali. Já jsem jmenuji Grecela a jsem eh, generálním ředitelem vlastně rodinného podniku, které, kterému je už 90 eh, let a který se jmenoval Bruna byl založen v roce 1925 ve Vičenci, což není daleko od Benátek a už je to vlastně rodinná firma v třetí generaci a vyrábí z, nerezy ocela, tyče a dráty a zvláštní kovové slitiny pro high-tech industry, jako pro letecký, pro výrobu elektřiny a podobně. A výrobní podniky jsou ve Vičenci v Bolzánu, má více než 1500 zaměstnanců a vyrábí více než 170 tisíc metrických tun neraz oceli každý rok a obrat máme asi 800 milionů euro. Není to mnohonárodnostní společnost jako Alstom, ale jsme přece jenom o něco větší než malý střední podnik a máme provozní podniky v Evropské unii, v Německu, ve Francii, v Británii, Španělsku, Irsku, Dánsku, v Nizozemsku, Polsku, Finsku a Švédsku a také pár mimo EU, zejména v Severní Americe. Dobře. Tak eh, teď se dostávám k té kauze eh, zcizení obchodního tajemství, což učinil Viráž, eh, konkurenc Indie a ta krádež jsou, jsou, se týká výroby nerec ocely a také seznamu základníků. Jednalo se o optimalizaci výrobního procesu, který je třeba dodržovat, aby se dosáhlo žádoucích charakteristik jednotlivých typů nerez ocely, která vyrábíme. Tato znalost se týká celkového množství a mixu vstupních materiálů, přesných postupů a teploty. A jedná se tedy o důležité and on how. Jsou to interní dokumenty, říkáme tomu provozní praxe. A každá tato praxe se týká jednotlivých typů, jednotlivých eh, procesů. Je to tedy eh, tavba, eh, rafinace a Eh, odlív, odlévání, eh, stavba. Tady je třeba nejrůznějším způsobem dávat dohromady nejrůznější typy slitiny, tak, aby eh, potom vznikl materiál, který se nejlépe zpracovává posléze v pecích a poté se to udělá tak, aby se jednalo podle specifikací, dodává se tam například nikl, plyny a všechno je důležité co do dodržování tepli, te, času a teplot a tím pádem potom můžeme vyrábět opravdu ehm, kontinuálním litím naše eh, výrobky a dodržujeme tyto operační praxe. To znamená to tedy, že chceme minimalizovat náklady a maximalizovat výrobu. A toto know-how, to jsou naše korunní klenoty, protože takovéto informace vycházejí ze znalostí, které jsme hromadili celá léta na základě výzkumu, pokusů a hodně nás to stálo průměru to odcizené know-how eh, znamenalo, že jsme vlastně přišli o 16,7 let za každý z našich 340 různých typů nerez, oceli. To všechno nám bylo ukradeno. A vlastně my jsme to přitom vyvíjeli eh, eh, za několik milionů euro. Asi 96% obratu Valbrony od roku 2003 do 2012 se týkají těch typů nerez opely, které, obcely, které se vyráběly na základě operačních praxí, které byly ukradeny a které získal konkurent. Rovněž nám eh, Viráž ukradl seznam zákazníků, protože eh, máme databázi, kde je, je seznam celosvětových eh, našich zákazníků a jsou tam různé informace, které jsou komerčně důležité. Druhá databáze potom se týká zase zákazníků a obratu a ehm, pro celou skupinu Valbruna. A jsou tam množství, obrat, specifikace, ceny, které které byly zaplaceny. Jak už jsem říkal předtím, tak tento seznam zákazníků obsahuje informace, které představují za významné ekonomické hodnoty, pokud jde o marketing a uplatňování na trhu těchto výrobků z nerez oceli. Tyto informace obecně nejsou známy ani Eh, ani veřejnosti, ani nikomu v odvětví, protože eh, samozřejmě je velice důležité zachovávat tedy eh, tajemství nebo utajenost informací které, a samozřejmě, že přístup k tomuto seznamu je velmi omezený. Dokonce i ty zaměstnanci, kteří mají přístup, nemají možnost přístupu k celé databáze, aby prostě nemohli exportovat Eh, celý eh, seznam. Vždycky mají přístup jenom k jednomu zákazníkovi. Ten konkurent, to je indická firma, nezákonným způsobem získala tyto obchodní tajemství. Budeme tomu říkat tomu zaměstnanci pan Zá, který jim vydal tato tajemství a to za um, to, že dostal zaplaceno víc, než by korstal za legitimní služby. A e, pre, tento pan Z začal pracovat v Elbruně v roce 2000 a pak e, náhle odešel v září 2006. Viráž India se několikrát osobně sešel s panem Zausou, dokud byl ještě zaměstnancem ve Varfurně. Přičemž mu nabídli místo a e, platbu v hotovosti, když jim vydá veškerá obchodní tajemství Valbruny a přičemž mu nabídli také roční plat asi 120 tisíc euro a ještě jednorázovou platbu 80 tisíc euro za ztrátu sociálního zabezpečení díky tomu, že od nás odejde. A e, navíc ještě dostal e, potom 100 e, tisíc euro v hotovosti, když jim dal poslední dávku těch obchodních tajemství. A on samozřejmě neměl právo eh, vůbec eh, přístupu k celkovému seznamu zákazníků ani k know-how, ale on si to obstaral, tedy přesné množství, eh, směsici vstupních materiálů, dobu a teplotu zpracování a získal tedy neoprávněný přístup k počítači jiného zaměstnance a také si zís, měl jinak omezený přístup k seznamu zákazníků, ale on prostě pracoval v noci a dostal se k tomu a také získal potom celý seznam zákazníků, kteří od nás odebírali dráty, tažené dráty a všechno, co se stahovalo k rozpočtu za rok 2007. Brzy poté, kdy získal celé to know-how, tak eh, rezignoval na své postavení a začal pracovat jako konzultant eh, v, u německé firmy Flaschenfer Bembitz a mus, ty mají eh, co dělat s, tím, s tou firmou Viráž. A také musíme říci, že v roce 2010 ale Viráž ukončil jeho pracovní poměr. Italské orgány eh, okamžitě eh, eh, tedy brzy se na to zaměřily. Eh, a know-how eh, samozřejmě přineslo obrovský prospěch eh, vyráž a takže mm, velice přeskočili své konkurence. Než vyráž získal toto know-how, tak dokázal vyrábět jenom omezené množství typů nerez ocely a také měli samozřejmě předtím úplně jinou kvalitu těchto Viráž um, nále ale používá know-how uh, Valbrona a podařilo se jim to potom také prodávat a dovážet do EU a do USA. Um, Vyráž má také sisterské společnosti v Německu a právě uh, v USA a zvýš- podařilo se jim tedy zvyšovat své prodeje do EU a do Spojených států. Čili oni vlastně nadále měli prospěch z toho seznamu e, zákazníků, které dostali. A dá se říci, že jsme utrpěli takovou škodu, která dělá asi 130,5 milionů euro, 85 milionů odpovídá tomu know-how o výrobě nerez oceli a asi 139 milionů eh, vyplývalo z té krádeže eh, seznamu zákazníků. A když se ještě přihlédne k potenciálním ztrátám eh, příjmů, vzhledem k tomu, že jsme přišli o ten seznam zákazníků, ztratili jsme ještě víc. Krom toho mělo další vedlejší účinky na celý dodavatelský řetězec, tedy ti, kteří zase ode, nás odebírali. Valbruna například předtím prodávala značná množství nerez oceli eh, výrobcům eh, úchytného zařízení, úchytek z nález ocely. A vlastně dá se říci, že teď se hodně byli poškozeni všichni výrobci těchto úchytných zařízení z lapety. A došlo také samozřejmě k velkým počtům na ztrátách pracovních míst. Dále. Pak bylo zahájeno samozřejmě trestní řízení proti panu Z, to jsme vyhráli proti Viráž Indie proti generálnímu řediteli a italské orgány potom prováděly vyšetřování a stíhali vyráž Indiu a vedlo to k usvědčení v roce 2014. Dále ale pokračují trestní řízení, protože vyráž nadále know-how používá pro výrobu nerez oceli. Krom toho Valbruna, já už teď skončím, eh, Valbruna také teď vede kauzu na základě paragrafu 337 v USA a chce, aby byl vydán zákaz vlastně na dovod, dovozy. A co z toho plyne pro nás? Jak by nám pomohla legislativa EU? Dala by nám právní jistotu a vytvořil by se harmonizovaný systém, než by tady bylo 8, 28 různých. A aby pro malé a střední podniky by to znamenalo, že ten podnik byl všude stejný v celé Evropské unii. Bylo by dobře mít také společnou e, definici obchodního tajemství, čeho konkrétního se to týče a jak se to ochraňuje. Společné opravné prostředky, to by nám pomohlo know-how efektivněji střežit a bylo by to pro všechny členské členské státy, pak by bylo možné získat příkaz, aby se zastavilo používání obchodních tajemství a také důvěrnost obchodních tajemství během a po právního řízení je pro nás velice důležitá, to jak si dá zuby té směrnice, protože bez toho by to nemělo tu váhu. Děkuji. Thank you very much. Mnohokrát, děkuji mnohokrát. A slovo bude mít pan Stofas. Prosím, i vy máte 10 minut. Ah, yeah. okay. Oh, well, uh, bonjour. Uh... Dobrý den. Já děkuji především komisi, nebo tedy výboru, za to, že nám umožnil vyjádřit se k tak důležitému tématu obchodní tajemství. Jmenuji se Dimitri Stofel a jsem pověřen finančním řízením, duševním vlastnictvím a právním záležitostmi společnosti Nanosil. Nanosil je malý a střední podnik, který produkuje karbonové nanotrubečky. Eh, je založen na spolupráci mezi univerzitě v Lutychu a univerzitě v Namír. Eh, ta univerzita v Lunichu nám přinesla technologii, která se týká eh, reaktoru syntézy nanotrubiček a univerzita v Namír technologii katalyzátorů. Tyto dva prvky jsou zásadní pro výrobu nanotrubiček. Nanotrubičky vypadají jako černý prášek, který může být smíchán s ostatními materiály a tím jim dá specifické vlastnosti. Karbonové nanotrubečky například umožnily vytvořit nátěr, který brání malým mořským organismům přisát se na lodi, tím pádem, že tyto lodi e, spotřebovávají méně paliva a produkují méně CO2. Používají se tyto nanotrubičky také v, v bateriích u mobilních telefonů, aby se prodloužila životnost těchto baterií. Společnost Nanosil byla vytvořena v roce 2002. Na počátku měla pouze dva zaměstnance. Když jsem v roce 2005 přišel do společnosti, abych se zabýval duševním vlastnictvím, tak jsem byl 19. člověkem a dnes je nás 45 a z toho 15 osob pracuje v oddělení výzkum a vývoj. Díky celé řadě využití nanotrubiček a také díky tomu, že nanosil chce být lídrem na různých trzích, eh, rozhodli jsme se pro strategii rozvoje sítě spolupráce všude v Evropě. Členi, členové této velké sítě jsou jak univerzity, tak společnosti, tak i výzkumná střediska. Výzkumné programy jsou často hrazeny buď z vlastních prostředků, anebo prostřednictvím takových programů jako FP6, FP7 a nebo Horizon 2020, to znamená z evropských peněz. Ten námořní nátěr, o kterém jsem hovořil, ten výzkum a vývoj proběhl díky rámcovému programu 6, který se nazýval Ambio, za účastí asi 30 partnerů. Když spolupracujeme, s partnery, tak si vyměňujeme různé informace. Některé informace jsou veřejné, jiné jsou důvěrné. Mezi těmito důvěrnými informacemi malá část v našem případě může být chráněna patentem. Tak tomu bylo v případě projektu Ambio, kdy ten nátěr, který jsme vyvinuli, byla chráněna žádostí o patent kterou jsme předložili a stalo se to tedy, bylo přijeto jako patent v několika zemích. Poté, co projektu Ambio jsme předložili tuto žádost o patent, jsme zjistili, že nám to velmi umožnilo, nebo tedy usnadnilo výměnu informací, těchto informací chráněných patentem s dalšími partnery projektu Ambio. Další informace, které jsou stejně důležité, jsou obchodní tajemství. A v tomto konkrétním případě pro nanocel. Když eh, šíříme obchodní tajemství, tak eh, si dáváme velký pozor, komu to obchodní tajemství sdělujeme a Abychom zabránili veškerým problémům, tak finální strategie nanosilu je ta, že se snažíme nešířit tato obchodní tajemství, protože dopady by mohly být katastrofické v, případu, v případě, že by třetí osoba zneužila nebo nezákonně využila tohoto obchodního tajemství. Dans le projet... V projektu Ambeo výměna obchodních informací by umožnila urychlit komercializaci nátěru, který jsme vyvinuli. Například bychom mohli si vyměnit informace ohledně struktury trhu, ohledně toho, jaká by měla být budoucí strategie v oblasti výzkumu a vývoje u tohoto nátěru, protože bychom mohli vyvinout další generace, ale my jsme konstatovali, že každý partner, včetně nanosilu, si nevyměnil důvěrné informace z oblasti obchodního tajemství Snadněji se nám vyměňovaly informace, které byly chráněny patentem. Ale u obchodního tajemství to tak snadné ne- nebylo. Proč? Protože v současné době obchodní tajemství je chráněno pouze důvěrností a neexistuje žádný právní rámec, který by byl harmonizovaný na evropské úrovni a který by nám umožnil se bránit v případě, že by někdo zneužil našeho obchodního tajemství, že by se ho zmocnila nějaká třetí osoba a zneužila ji. Ještě jeden bod. Pokud jde o strategii Evropy v oblasti výzkumu a vývoje. Před rokem 2010, to znamená, když byl rámcový program 6, bylo cílem Evropy podporovat jak základní, tak aplikovaný výzkum. Od roku 2004 jsme zaznamenali, že se Evropa chtěla skutečně zaměřit na aplikovaný výzkum, aby se technologie a inovace vyvinuté prostřednictvím výzkumných programů skutečně materializovala, aby se stala hmatatelným zbožím nebo službami a aby generovala bohatství pro Evropu. Mně se zdá v tomto ohledu velmi důležité, abychom umožnili a usnadnili výměnu obchodního tajemství mezi partnery, abychom dosáhli těchto cílů, které si Evropa vytyčila. Na základě toho, co jsem řekl, jasně vidíme, že není snadné chránit obchodní tajemství, které je obzvláště zranitelné. Je zjevné, že než je vytvořen jakýkoliv patent, tak ty informace, než jsou tedy chráněny patentem, tak tvoří obchodní tajemství. A dokonce i když máme patenty, tak eh, obchodní tajemství je velmi důležitým doplňkem. Na závěr bych rád řekl, že pro nanosil návrh směrnice, tak jak je dnes diskutován, představuje velmi důležitý text a rád bych se vrátil ke třem důležitým bodům důležitým pro nanosil. Z jednoduchého důvodu, protože náš model hospodářské činnosti je založen na technologiích a inovacích. Takže bych se rád vrátil jen ke třem bodům té směrnice, které jsou důležité pro střední podnik, jako je nanosil. První se týká zavedení sankcí vůči třetím osobám, které mají špatné úmysly a nezákonně se snaží získat obchodní tajemství. My doufáme, že tyto sankce budou mít odstrašující účinek na třetí osoby. A střední podnik, jako je Nanosil, který má malé, omezené finanční prostředky, tak eh, nám to ušetří, protože nebudeme muset hájit toto obchodní tajemství u soudu. Za druhé, Nanosil je taková síť spolupráce všude v Evropě. A proto je pro nás důležité, abychom měli harmonizovaný právní rámec v celé Evropě, kde bude společná definice obchodního tajemství a společné jednotné sankce, abychom měli něco jednotného v různých zemích, s nimiž spolupracujeme. A třetí věc se týká zachování důvěrnosti v průběhu postupů a řízení, kdy se snažíme hájit obchodní tajemství. Tato důvěrnost, která je základem obchodního tajemství, je zcela zásadní, protože pro Nanosil i další společnosti není rozhodně cílem odradit malé a střední podniky. Naopak vyzvat je k tomu, aby hájili své duševní vlastnictví u příslušných soudů v případě nelegálního použití jejich obchodních tajemství třetí osobou. Děkuji vám za pozornost. I thank you as well. Také vám děkuji. A nyní se dostáváme k druhé části dnešního slyšení a slovo má profesor Strouval. Děkuji, děkuji pane předsedo. Děkuji paní Le Grip za to, že jste mě pozvali. Druhá část je věnována tomu, jak zlepšit ochranu obchodních tajemství. Ale než předložím několik návrhů, tak bych rád připomněl. Funguje to? Nefunguje? Další? Rád bych připomněl logiku této ochrany. Je to ochrana, která se týká informací s hospodářskou hodnotou. Samozřejmě nejedná se o veškeré informace, jedná se pouze o, hodnot, o informaci s ekonomickou hodnotou. A ta osoba, která legálně, zákonně kontroluje tuto informaci, má na ní právo a ten text, který máte před očima, vám jasně říká, že tato osoba aby požívala té ochrany, tak musí splňovat jisté podmínky. Mohou to být buď praktické opatření, anebo také právní nástroje. A směrnice by to mohla definovat, ale nedefinuje. Nedefinuje ty rozumné kroky, které by měly sloužit k zachování tajnosti informace. Pokud je o druhou stranu, tak tam je důležité, aby došlo k nějakému nekalému jednání, ke zneužití. Pouze za těchto podmínek eh, by měla platit ochrana. Paradox, eh, který bych eh, ještě předložil ve francouzštině, než přejdu do angličtiny, v hospodářských činnostech je jeden paradox a sice, aby bylo možno navázat spolupráci a dosáhnout také otevřené inovace, tak duševní vlastnictví v širokém slova smyslu také zahrnuje obchodní tajemství a to vše je nezbytné, to všechno potřebujeme k tomu, abychom mohli inovovat, abychom mohli navazovat spolupráci, především pokud jsme malým a středním podnikem. Next slide, please. K dalšímu slajdu, prosím. Eh, chtěl bych eh, pohovořit o sedmi konkrétních problémech potřeba eh, harmonizující směrnice, pokud jde o prostupy související s transparentností. Tady si myslím, že bychom měli lépe definovat jednotlivé akty. Myslím si, že je to důležité. Je tu možná určitý problém s definicí narušení a já bych ještě chtěl pohovořit dále o problému extrateritoriální aplikace a dále eh, o schromažďování důkazů. Takže potřebujeme směrnici. Tento slide, prosím, ano. Myslím si, že je poměrně zjevné, že ji potřebujeme, protože mezi členskými státy existují rozdíly a samozřejmě obchodní informace eh, překračují hranici poměrně snadno. Malé a střední podniky, které nemají takovou, takový přístup k patentové ochraně, eh, považují tu, tu, toto téma za důležité. Potřebujeme tedy právní evropský eh, instrument, jiný než jak tomu bylo v případě unitárního patentu, který je ale mimo evropskou legislativu. Myslím si, že je důležité, aby eh, je důležité si uvědomit, že na začátku ten harmonizační efekt bude poměrně slabý. A proč? Eh, je to proto, že je zapotřebí vyladit tu ochranu a eh, Evropský soudní dvůr je schopen vyvážit základní práva, mezi které samozřejmě patří právo na informace v určitých případech, ale pak jsou tu další svobody, které mohou vstupovat do hry. A je důležité vytvořit celoevropský instrument tak, aby Lucemburg Lucemburský soud mohl dále harmonizovat. Já bych byl spíše pro plnou harmonizaci, ne pro minimální harmonizaci, kterou prosazuje komise. Ale tady bychom možná mohli odlišovat eh, obsahové záležitosti, kde by harmonizace měla být úplná a na druhé straně eh, opatření k jejich vymáhání, kde by ta harmonizace mohla být minimální. Eh, další obrázek. Já si myslím, že tato směrnice by neměla nějakým způsobem mít vliv na pravidla o transparentnosti, například pokud jde o regulatorní data. Eh, to jsou eh, problémy jako REACH a tak dále, to nespadá do působnosti směrnice. Tady máme horizontální dohodu a jestliže s těmi eh, postupy jsou nějaké problémy, tak by měly být řešeny v kompetenci příslušných nařízení. Myslím si, že úvodní ustanovení 9 směrnice je poměrně jasné a vylučuje problémy transparentnosti, způsobnosti směrnice. Mělo by to být poměrně jasné, i když je to pouze v úvodním ustanovení textu. Další problém, vidím, že je těžké to přečíst, ten se týká eh, definice nezákonného jednání. V podstatě tady jde o neoprávněné přivlastnění. Eh, jsou to tři eh, činy, které lze zakázat. Nezákonné získání, nezákonné využívání a nezákonné zveřejňování. V každém z těchto případů je zapotřebí nějaké porušení zákona. Například v případě nezákonného získání je, je tu odkaz na neoprávněný přístup, e, krádež, e, úplatek a tak dále. Nicméně pak tu máme také jakékoliv další chování, které je v rozporu s čestnými obchodními praktikami což ale už nemáme u nezákonného využívání a nezákonného zveřejňování. Tam je to tedy pouze v případě porušení smlouvy nebo nezákonného získání, ale nejsou tam, není tam žádný odkaz na e, dobré obchodní mravy. A to si myslím, že by tam mělo být, protože by ta směrnice potom byla kompatibilnější s článkem 39 dohody TRIPS. E, další e, slide, zpětné inženýrství. To je samozřejmě důležitý problém. My známe pravidla. Svobod, máme svobodu kopírovat na trhu, jsou tu určité výjimky, kde vstupují do hry práva na duševní vlastnictví, ale tady nejsou práva duševní vlastnictví ve hře. Takže zpětné inženýrství je vlastně povoleno. Je to v článku 4.1. Získání obchodního tajemství je zákonné, pokud je získáno eh, prostřednictvím pozorování studie, eh, demontáže a tak dále. To je v pořádku, ale zbývá tu jeden problém systém, a sice, pokud získání obchodního tajemství je povoleno eh, pomocí zpětného inženýrství, tak následné využívání bude také eh, povoleno, pokud nenastane porušení smlouvy nebo povinnosti. V některých případech to ale není optimální. Tady tedy vidíme určitou díru v legislativě a já bych navrhl dodat omezení ohledně využívání informací získaných zpětným inženýrstvím, pokud toto využívání je v rozporu s dobrými obchodními mravy, což navazuje na to, co jsem říkal předtím. Další problém už pátý, to je e, definice použi- narušování tedy narušujícího zboží, což znamená zboží, jej, jehož design, kvalita, funkčnost eh, významně těží z obchodního tajemství, eh, které bylo nezákonně získáno a tak dále. No, tady si myslím, že eh, ten text je v pořádku. Design je dobré slovo v angličtině, ale, mož, ale už ne ve francouzštině, nebo možná je tu jenom chyba překladu. Eh, pokud, je tu, pokud jde o ten odkaz na kvalitu, eh, tak tady je také odkaz na různé rysy toho výrobku a také na marketing. Já nevím, jak marketing souvisí s neoprávněným přivlastněním obchodního tajemství, to by bylo lepší smazat. A potom tu mám problém s tím termínem significant significantly benefit, významný, významně těžit, což je příliš vágní na to, aby to ukazovala na spojitost mezi eh, tím přivlastněním obchodního tajemství a výrobkem. Eh, tady eh, je tak tady existuje riziko tzv. trade secret trolls, trolů obchodního tajemství. Tak teď se posouvám dál extrateritoriální e, aplikace. Samozřejmě mimo Evropskou unii to nemá účinek, což je nevyhnutelné, ale prostřednictvím toho konceptu e, narušujícího zboží, e, tady existuje možnost tato zboží zablokovat, i když pocházejí z ciziny. A prostřednictvím tohoto mechanismu se naskýtá možnost bojovat proti nezákonnému získávání obchodních tajemství i mimo Evropskou unii. Eh, já si myslím, že bychom mohli jít dál, že by mohla existovat prezumpce toho, že ta zboží jsou narušující, pokud pocházejí ze společnosti sídlící mimo EU, eh, která už byla souzena ve své zemi za eh, přivlastňování si obchodního tajemství, protože samozřejmě je možné získat nějaké soudní rozhodnutí v Číně, ale zjednání nápravy je potom velice pomalé. A jednou z možností by byla presumpce toho, že to zboží eh, narušuje obchodní tajemství a na základě toho by bylo možné to zboží blokovat. Eh, dále vztah se směrnicí o vymáhání není příliš jasný. Možná tu něco chybí, protože problém obchodních tajemství v praxi eh, souvisí s přístupem k důkazům. A jedním užitečným nástrojem, který máme ve směrnici o vymáhání, je článek 7, který ovšem není v návrhu směrnice o obchodních tajemstvích, což je poměrně zvláštní, protože článek 7 o směr, směrnice o vymáhání se zakládá na takzvaných eh, příkazech Anton Piller z britského práva, to se jmenuje podle případu Antona Pillera. Takže tady může eh, existovat riziko, pokud, a pokud vytvoříme tuto možnost, tak ta záruka by byla silnější. Na závěr, protože mi běží čas, eh, bych chtěl říci, poslední slide, potřebujeme směrnici a mně by se líbila úplná harmonizace v obsahové oblasti. Přístup komise je vyvážený, ale potřebuje ještě doladit. Měli bychom snížit riziko nadměrné ochrany, například pokud pokud jde o vztah s nařízeními o transparentnosti, to by mělo být vyňato, aby to nedocházelo k interferenci. Musíme také doladit definici narušujícího zboží a ochrana by byla zvýšena, pokud bychom e, vložili odkaz na e, dobré obchodní mravy. To si myslím, že by potom, bylo, e, že by potom přispělo k přehlednosti toho textu. A právě tak eh, bych přidal tu prezumpci u zboží pocházejících hm, ze zemí mimo Evropské unie. Děkuji vám. Děkuji. Tak. Má a slovo má pan Pors. Děkuji, eh, pane předsedo, vážení členové Evropského parlamentu. Já tedy Hovořím jakožto právník, který se zabývá soudními spory eh, spojenými s duševním vlastnictvím a dívám se ale také na to z hlediska celého odvětví. Ochrana obchodních tenství je nepochybně velice důležitá pro evropské inovativní odvětví. Samozřejmě, že mm, vynálezy mohou být chráněny patenty, ale ty už fungují na vyšší úrovni abstrakce. A, je na, a krom toho je docela těžké získat patent. A důležité důležitější věc je, že patent nikdy nepokryje veškeré know-how, které je třeba, aby bylo možné uvést produkt na trhu a samozřejmě, že nepokryje veškeré know-how, které po eh, tom eh, podání žádostí o patent eh, bylo ještě přidáno. Proto tady musí být další dodaná ochrana. A kromě toho existují určité metody, které nelze chránit patentem a ještě jste to dnes tady neslyšeli, ale um, eh, odvětví odborných služeb eh, v Evropě skoro není schopno se dostat k patentové ochraně, protože toto jsou rizika, která v Evropě na rozdíl od USA nelze chránit patenty. Proto toto odvětví, které poskytuje tyto služby, musí vlastně spoléhat pouze na ochranu eh, know-how, které je zatím. Zkušenost Zkušenosti z praxe a také diskuse se zástupci celého odvětví potvrzují, že dobrý systém ochrany obchodních tajemství je velice zásadní pro značnou část inovativního odvětví. Efektivita takovéto ochrany nezávisí pouze na patřičné definici eh, eh, předmětu ochrany, ale také na dostupných prostředcích ochrany. A proto, když se podívám na současné změní z roku 2014, tak já nejsem pro plnou harmonizaci na základě tohoto textu. Návrh eh, směrnice o obchodní tajemství je zásadním eh, nástrojem pro ochranu inovace, co může uvést ochranu na takovou úroveň, jakou vidíme v současné době ve Spojených státech a vlastně už dnes i v Číně. Eh, současná situace je taková, že je velká rozdílnost vnitrostátních úprav a chybí efektivní nástroje. Jak už říkali jiní řečníci, významným problémem při ochraně obchodního tajemství je získat důkaz, že to porušení nastalo, zejména když se ho dopustila třetí strana. Když se podíváte vnitrostátní nitrostátní eh, legislativu, existují na efektivní nástroje, jak jednat vůči bývalým zaměstnancům, ale horší je to vůči třetím stranám to by měla ta směrnice zásadním způsobem měnit, změnit, protože nejenom zavede harmonizovaný systém, ale také zajistí eh, zřetelnou definici subjektu ochrany a zejména to přinese jasnou a novou koncepci porušování, protože se jedná nejenom o neoprávněné nabití, použití a uvolnění informací, ale zejména využívání těchto informací. Proto eh, bude možné poté prosazovat prosazovat ochranu obchodních tajemství vůči třetím stranám a tak ochraňovat hodnotu inovací, včetně toho velice důležitého sektoru odborných služeb. A pro mě jakožto právníka to bude znamenat, že se mě dostane nástroje, který mě v souboru mých nástrojů dlouho chyběl, proto to velice podporuji. Nicméně, jako vždy, i tady je co zlepšovat. A rád bych se zaměřil na dvě záležitosti. První je právo stran e, při e, soudním řízení týkající se obchodního tajemství připravovat takovéto pří, eh, eh, eh, případy se svými zástupci. To je článek 8, tady už to máme. A týká se to ale také článku 47 listiny základních práv Evropské unie a také článku 6 Evropské umluvy o lidských právech. Na jedné straně strany by měly být schopny svobodně diskutovat kauzu se svými právními zástupci, nejenom s nimi, ale i s jinými odbornými zástupci zástupci. Pokud se jedná o soudní pře, o obchodních tensích, pak často to budou eh, speciální právníci, kteří se mm, eh, specializují na patentové právo. Jedná se i o inovace v technologiích. Na druhé straně ale by se mělo zabránit tomu, aby se eh, vlastně uvolnilo obchodní tajemství prostě proto, že je předmětem soudní pře. A také je třeba vzít v potaz, že ne všichni, kdo se obhajují, jsou podniky bona fide. A záměrem současného článku 8 směrnice je nastolit rovnováhu mezi těmito dvěma zájmy a to je konkrétně záměrem paragrafu 2b. Toto ustanovení umožní soudu, aby omezil přístup k obchodním tajemstvím a umožní to také soudu, aby to um, bylo omezeno jenom na určité představitele stran, zejména obhájce. A to bude zapotřebí. Na druhé straně ale to se umožní zástupcům stran, kteří budou mít tento přístup, aby pak o tom jednali s právníky a dalšími zástupci v dané kauze. Nicméně tady se nedostatečně bere v úvahu to, že u takovýchto kauz málo kdy vystupuje nebo málo kdy se tím zabývá jeden právník. Obvykle jsou to rozsáhlé případy, jsou tam celé týmy, týmy právníků. A známe tedy právo, ale ještě ne, tech, ale neznám, my od, nejsme odborníci na e, technické podrobnosti. Budeme potřebovat tedy odborníky na příslušnou část patentového práva, čili zase ti budou muset mít také vlastně přístup k obchodnímu tajemství a možnost ti diskutovat to eh, s těmi, kdo se před soudem obhajují s obžalovanými. Já mám na to svůj vlastní názor, a vychází, ale už jsem ten svůj návrh také diskutoval s radou advokátů a právní společností v Evropě SIPP. A chtěl bych k tomu totiž navrhnout dodat několik slov tam, kde se teď říká minimálně jedna osoba za každou stranu, tak by tady mělo být a za každou stranu přístup, příslušní právníci a tam, kde je to vhodné, i další zástupci eh, u toho, tohoto řízení, eh, kteří podléhají odbornému tajemství a eh, nebo je tady právní privilegium ve vztahu k klientům. Já jsem sem dodal to odborné tajemství professional secrecy, protože toto je eh, koncepce, která se uplatňuje v zemích zvykového práva. A pokud tedy ti budou eh, podrobeni, budou muset dodržovat toto profesionální tajemství nebo privilegium jenom, pak vlastně ta důvěrnost bude zaručena a ve všech členských státech existuje také disciplinární systém, pokud by například právní zástupce, odborník na patentové právo toto nedodržoval. Kdyby takto to změní vypadlo, tak si myslím, že by byla tady správná rovnováha, aby na jedné straně eh, obchodní tajemství bylo chráněno i během soudního řízení a na druhé straně, aby každý neobžalovaný měl právo na patřičnou obhajobu. Pak už se jedná v druhé věci o samotné prosazování práva. O tom už se tady taky hovořilo. Podle tohoto návrhu směrnice se předpokládá zvláštní systém prosazování právě eh, mm, ustanovení týkající se Eh, obchodních tajemství. A to je trošku neštěstí, protože nejenom, že tady chybí zásadní nástroje pro prosazování, ale také to vznikne, vznik, dá vznik praktickým problémům při soudním řízení. Jak už jsem říkal, ochrana obchodních tajemství a patentů je velice úzce provázána, protože velice často na jedné straně se bude jednat o patent, na druhý obchodní tajemství, protože jestliže podnik bude chránit inovativní technologie, pak třeba základní koncepci bude chránit patent, ale to nebude jediné, co bude porušováno. Obchodní tajemství budou třeba porušena taky, nejenom patent. Tudíž to celé pak budeme chtít spojit do jedné soudní kauzy. A bylo by velice nešťastné, kdyby v tom této jedné soudní při musel vlastně na, eh, soud uplatňovat různé nástroje pro prosazení svých rozsudků na základě toho, z jakého, z čeho bude při tom eh, eh, rozsudku vycházet, z které které té strany. To, to všechno udělá značně komplikované a hodně dražší a bude to zbytečné břemeno pro celé odvětví a to zejména pro malé a střední podniky. Zástupci z mé země, z nizozemí, mě také žádali, abych tuto otázku tady nanesl. Krom toho to vytváří riziko, že ty dva systémy se v blízké budoucnosti budou nadále odvalovat. Například až dojde k revizi směrnici o prosazování. Proto si myslím, že nejlepším řešením by bylo jednoduše aplikovat směrnice eh, o uplatňování na uplatňování rozsudku obcho- s obchodním tajemstvím. Zkušenosti ze směrnicí od její implementace v roce 2006 ukazuje, že soudy v celé Evropské unii se postavily velice vyváženě k takovémuto prosazování, vymáhání a patřičně berou potaz zájmy eh, obviněných a tím by bylo možné mít tady eh, systém systém, který by byl jasný a neměl by žádné významné stěné stránky. Já vím, že tady eh, ze strany členských států byl vůči tomu určitý odpor, ale i tak si myslím, že v rámci efektivní obrany je toto zapotřebí. Pokud toto nebude přijato, pak bych podpořil, aby alespoň ta část uplatňování té směrnice o eh, prosazování eh, tady byla, aby tady byla minimální harmonizace a aby členské státy mohly přitom podniknout další kroky. Jsou další věci, už na ně nemám čas. Ta prezentace bude online, tak tam najdete také e, odkaz na předchozí e, publikace, e, které se toho týkají. Nakonec bych chtěla říct tolik. Já si myslím, že navrhovaná směrnice obchodních tajemství je velice důležitým nástrojem pro inovativní odvětví v Evropě. A mohlo by to vytvořit ten nejlepší a nejmodernější systém, když se to malinko uspůsobí a mohl by to být příklad pro ostatní země a regiony na světě a čím rychleji to začne platit, tím lépe. Děkuji. Uh, and, uh, the next, uh... Děkuji a dalším řečníkem je pan Björst a dávám mu slovo. Děkuji vám za slovo a děkuji za pozvání. Eh, já bych dnes chtěl hovořit jakožto zástupce evropských zaměstnanců o některých důležitých aspektech, které se týkají návrhu směrnice komise na téma eh, obchodních tajemství. Eh, Evropské odborové hnutí si velice dobře uvědomuje, že před základním předpokladem růstu je dostatečná ochrana duševního vlastnictví a tím i obchodního tajemství. Ta, takováto ochrana však v žádném případě nestačí k tomu, abychom zavedli v Evropě růst a nová pracovní místa. Pokud chceme dosáhnout těchto cílů, musíme se postarat o to, aby také evropské talenty a evropské vědění mohlo být co nejšířeji používáno. A já teď vysvětlím, proč. Největším průmyslovým klastrem v USA eh, je Silicon Valley v Kalifornii. Pak existuje ještě další důležitý klastr na silnici 128 nedaleko Bostonu, Bostonu v Massachusetts, tedy na východním pobřeží USA. Teď se podívejme do 50. let. Tehdy ten klastr na silnici 128 byl zcela jasně největší největším klastrem eh, v USA a tím pádem i na celém světě v oblasti počítačových technologií. A Silicon Valley bylo mnohem, mnohem menší. Ale v následujících desetiletí oba tyto klastry rostly, ale Silicon Valley mnohem eh, rychleji. V roce 1975 eh, už bylo Silicon Valley největší a dnes je mnohem, mnohem větší než klastr na silnici 128. Americká socioložka Anna Lee Saxenian v roce 1994 vydala populární verzi své doktorské práce. A v této knize e, zkoumá příčiny e, toho, proč tyto dva klastry rostly tak rozdílnou rychlostí. A zjišťuje, že klastr e, RUT 128 se vyznačoval tím, že po dlouhá léta tam zaměstnanci zůstávali v rámci toho celého, toho, toho jednoho podniku, někdy tam strávili celou svou kariéru. Takže z hlediska sociálního a pracovního byli vlastně uvězněni ve stejných podmínkách. Zatímco e, pracovníci v Silicon Valley v pravidelných intervalech měnili zaměstnání, e, čímž rostly odborné i sociální sítě napříč jednotlivými podniky. Takže e, fluktuace v zaměstnanců zaměstnanců mnohem lépe připravila Silicon Valley na změnu poměrů a, při, a umožnila jim lépe hledat nová řešení a rozšiřovat vědění. V roce 1999 eh, profesor práv eh, Ronald Gilson navázal na knihu paní Saxinian a e, zjistil, že e, v Kalifornii existuje zákaz jakýchkoliv e, klauzulí omezujících konkurenci v pracovních smlouvách, které by zakazovaly zaměstnanci pracovat dále ve stejné branži, jakmile opustí určitý podnik. A profesor zjišťuje, že tento zákaz v Kalifornii je příčinou toho, k čemu došlo v Silicon Valley, jak říkala paní Saxinian. Pak proběhly další studie týkající se e, sítí a e, mobility e, zaměstnanců a jeho významu pro růst. A ten výzkum v doznačné míry potvrzuje to, co tvrdí Sexinian a Gilson. Je zcela jasné, že sítě zaměstnanců v rámci podniků i napříč jednotlivými podniky mají zásadní význam pro růst podniků i, toho, i jednotlivých klastrů. Ten zákaz doložek omezujících konkurencí je, je výhodný pro startupy, protože umožňuje talentům zakládat své vlastní podniky a malým a středním podnikům umožňuje snadněji nabírat pracovníky, kteří jsou potřeba. Výzkum ukazuje také to, že etablované podniky potřebují mobilitu zaměstnanců. Jestliže nějaký podnik vyšle zaměstnance do dalšího podniku, tak je potom vidět, že i v tom původním podniku jsou používány nové patenty a to jsou nové patenty právě toho pracovníka. Takže v podstatě e, tu dochází jaksi k přenosu pozitivních efektů z toho pracovníka na starého zaměstnavatele což má pozitivní eh, vliv jak na patenty, eh, tak i na ten původní podnik, tak i na nový podnik. To znamená, že všichni mají užitek z tohoto eh, pracovníka, jak ten starý zaměstnavatel, tak ten nový a tak i ekonomika jako celek. To vedlo k tomu, toto zjištění, že dánská vláda zavedla velká omezení pro tyto doložky omezující konkurenci v pracovních smlouvách. Dnes tady jednáme o nové směrnici o obchodním tajemství. A tady jde v podstatě o implementaci dohody TRIPS z roku 1994 jak si určitě vzpomínáte. Když se ale podíváte na ustanovení o obchodních tajemstvích z dohody TRIPS, tak zjistíte, že pocházejí z amerického Uniform Trade Secrets Act z roku 1979. A můžu to tedy jen, to připomínám jen tak na okraj, ale práce na eh, této legislativě začaly už v roce 1968. Takže ta pravidla, která chceme implementovat tou novou směrnicí, pocházejí z nějakého papíru z dob studené války kdy samozřejmě ochrana tajemství byla nade vše. Ale dnes uchovávání tajemství nestačí pro zajištění růstu nebo bezpečnosti západních států. Náš růst a bezpečnost e, závisí na tom, abychom byli nejlepší ve vynalézání, vyvíjení a využívání našich talentů. Eh, The Economist každý rok zveřejňuje seznam nejdůležitějších knih roku. A v roce 2013 se tam objevila kniha profesora Orliho Lobela jménem Talent Wants to be Free. Eh, která se zabývala eh, také svobodou projevu a je to kniha, která hovoří o ekonomickém významu sdílení know-how a v Evrop- ve Spojených státech tím v podstatě odpadla politická debata o uchovávání obchodních tajemství. Je zapotřebí najít střední cestu mezi obchodním tajemství na jedné straně a na druhé straně mezi šířením e, know-how. A tuto střední cestu musíme najít i v Evropě musíme dostat závazkům, které jsme na sebe vzali dohodou TRIPS, ale musíme to udělat tak, aby pravidla pro e, obchodní tajemství Eh, přispívala k tomu, k čemu jsou, tedy k, k růstu a blahobytu. Proto musí tato pravidla aktivně podporovat eh, rozvoj talentů eh, zaměstnanců a jejich možnost založit si vlastní podnik nebo změnit zaměstnání. A e, tady bych chtěl představit pozměňovací návrh dánského odborového hnutí. Je důležité z hlediska růstu a rozvoje, aby ta směrnice neměla škodlivé účinky e, na e, možnosti pracovníků uzavírat kolektivní smlouvy, aby to nemělo škodlivý vliv na whistleblowery a další a, nebo a, a zástupce zaměstnanců. Evropské státy pracují už přes 60 let na tom, aby se podniky a talent pracovníků mohli pohybovat přes hranice. A právě tak, jako jsme zrušili uh, pozemní hranice, měli bychom zajistit, aby uh, podniky nestavili uh, nežádoucí zdi kolem sebe a kolem svých pracovníků. Na základě stávající legislativy a nadcházející směrnice budeme mít dostatečnou ochranu pro podniky a další ochrana je potom nutná, pod, která, ale taková, která by neměla škodlivý vliv na evropský růst a ekonomiku. Jeden takový psí klad zbytečné a e, ne, účel neplnící zdi, to jsou právě ty klauzule omezující konkurenci. E, evropské státy e, si uvědomují, že e, takovéto klauzule omezují možnosti pracovníků svobodně podnikat nebo změnit pracovní místo. Výzkumy ukazují, že tyto klauzule, doložky jsou nesmírně škodlivé pro zakládání spin-outů nebo startupů. A my víme, že právě malé a střední střední podniky jsou tím hnacím motorem růstu. Víme také ale to, že že i růst velkých podniků může být takovýmito klauzulemi ohrožen. Ty klauzule omezují konkurenci a omezení konkurence je přípustné pouze, když ta klauzule je naprosto nutná, což ale podle mého názoru není. Já bych chtěl připomenout, že tyto klauzule jdou nad rámec ochrany, kterou stanovuje legislativa na ochranu eh, duševního vlastnictví a obchodního tajemství. Nemůžeme připustit, aby vznikaly zbytečné zdi. Nemůžeme nemůžeme připustit, aby nadále vznikaly takovéto klauzule, které omezují eh, základní práva eh, zaměstnanců na využívání svého talentu a tím přispívat k růstu a rozvoji. Tyto klauzule omezující konkurenci eh, musí zmizet a to, co nejrychleji. A já můžu s radostí říci, že komisařka pro konkurenceschopnost Margarete Vestager klade toto zrušení těchto klauzulí jako svou nejvyšší prioritu. A já doufám, že i Evropský parlament se bude zasazovat například o zrušení všech hranic, e, která se kladou nyní využívání talentu. A doufáme, že návrh směrnice najde správnou střední cestu, abychom i dále mohli pracovat na růst v členských státech a ve všech podnicích v Evropě. Děkuji vám. Thank you very much. Eh, mnohokrát vám děkuji. Tím jsme se dostali Eh, ke konci části vystoupení našich hostů. Pokud bychom se řídili naším harmonogramem, pak bychom zjistili, že jsme zároveň už vyčerpali i čas na diskusy. Ale eh, samozřejmě trochu času na to bude. So, Mrs. Paní Reda má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já se vynasnažím o stručnost. Zvláště se zajímám o definici, kterou navrhuje tato směrnice. Jak možná víte, i když mnoho evropských států, pravděpodobně všechny, mají určitou ochranu obchodních tajemství. Velice často definice nejsou v zákonech, je to prostě otázka judikátu. A proto bych se chtěla konkrétně zeptat, na věc, která je možná zvláště důležitá pro zástupce odboru pracovníků. Například v Německu Eh, je v tom i požadavek legitimních zájmů na ochraně obchodního tajemství v rámci judikatury. Je to velice důležité pro ochranu eh, těch whistleblowerů, kdo důvěrně eh, oznamují nějaká narušení. Například v souvislosti s LuxLeaks tento whistleblower byl vlastně obviněn z toho, že by eh, zradil obchodní tajemství. A konkrétně si kladu otázku, co máme dělat s informacemi, která možná eh, nenasvědčují o tom, že podnik jedná nezákonně ale na druhé straně jedná se o nějakou nejedná se tedy o inovaci, ale spíše by to byla informace, která by ten podnik poškodila, kdyby vyšla najevo. Totiž whistleblower nejenom eh, poukazují na nezákonnou činnost, ale také na činnost, o které má veřejnost právo vědět. Ale může to být něco, co může očernit pověst podniku. A když se podíváme na definici, kterou navrhuje komise, tak eh, myslím, že takovéto informace by se daly kvalifikovat jako obchodní tajemství, protože vlastně eh, by to znamenalo očernění reputace podniku, což by v posledu přivedlo ke stranu ztrátě. Eh, příjmů. Čili pokud eh, například eh, Německo a jiné členské státy by to přijali, protože Německo zatím požaduje ochranu legitimních zájmů, nemyslíte si, že to by převládlo nad tím kritériem legitimity? A jak bychom mohli defi- specifikovat definici ve směrnici, aby se zajistilo, že budou zajištěny zájmy, legitimní zájem veřejnosti, ty, aby byly ochráněny s dovolení dovolením eh, hostů bych nejprve schromáždil všech pět dotazů a pak eh, vy budete mít možnost odpovědět podle toho, jak si budete sami přát. Paní Nýble. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, já bych nejprve chtěla eh, poděkovat řečníkům za eh, zajímavé a informativní příspěvky a děkuji zejména za ty rozdílné perspektivy a za to, že tu, ne, že tu nepanuje jednotný názor, protože i na téma úplné versus minimální harmonizace jsou tu různé názory, což nás může posunout v politické debatě. Mám dvě konkrétní otázky, omezím se na ně, protože nemáme moc času. Jedna z článku čtyři 4 návrhu směrnice. Je to tedy článek 4 ohledně přímého, respektive nezákonného využívání obchodního tajemství a e, u odstavce 2 článku 4 bych se chtěla zeptat, jestli ty výjimky, které jsou tam definovány, nejdou příliš daleko. Já jsem z Německa a podle, německého, podle německé eh, judikatury eh, je tu eh, určité, jsou tu určité odchylky ohledně toho, co je právní a co je protiprávní. To v tom návrhu nevidím. Takže já se ptám, jak hodnotíte tohle? Vidíte tady určité nebezpečí, že by to mohlo v jednotlivých případech vést k nežádoucím výsledkům? A druhá otázka se týká přednášky posledního eh, experta, tedy eh, ohledně eh, ochrany vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. A já bych se chtěla také zeptat z hlediska německé právní praxe, která má oznamovací povinnost v případě vynálezu ve vztahu zaměstnanec zaměstnavatele. Já si myslím, že je to dobrý a zavedený postup ale eh, to, co tady říkal pan expert, by to postavilo na hlavu. Takže já bych eh, eh, se chtěla zeptat ostatních řečníků, vnímáte to stejně kriticky jako já, anebo souhlasíte s tím, co říkal pan řečník? Já si neumím představit, že by v Německu stroskotalo založení nového podniku na základě takovéto povinnosti. Grazie, volevo chiedere... Děkuji. Chtěl jsem se zeptat na dvě rychlé věci našich vážených hostů. První se týká informace, informací, které zpracovávají zaměstnanci, především vysoce kvalifikovaní zaměstnanci při výkonu své práce. Je jasné, pokud je nelegálně šířena tato informace, tak se jedná o praktiky, které bychom měli postihnout, ale velmi často používání informací technických nebo vědeckých poznatků jsou důležitou součástí práce těchto osob a jejich profesního vzdělání. Takže se nacházíme v takové zóně, kterou bychom měli podle mě regulovat, protože není možné nenechat využít i v obchodním vztahu mezi pracovníky a podnikem, kde chce pracovat, tyto znalosti. Kdyby bylo pracovníkovi smluvně zabráněno použít eh, tyto znalosti, tak by jeho vyjednávací schopnost byla prakticky vynulována. Takže si myslím, že potřebujeme skutečně přesnou definici, aby se u těch eh, vysoce kvalifikovaných osob jasně vyčlenilo, co je součástí jejich profesních znalostí. Zajímal by mě váš názor na toto téma. Druhá věc se týká definice obchodního tajemství. Komise při definici obchodního tajemství extrapoluje svůj text, text z dohod TRIPS. Ale teď nechápu důvod, proč se už od začátku vzdáváme možnosti dosáhnout zlepšení v této směrnici. Jasné, že toto může být jednotný výchozí bod, ale nemá smysl v definici směrnice se rovnou vzdát možnosti vylepšit tu definici jako takovou. Především, pokud jde o vymezení obchodní dohody. Chápu, proč komise vychází z TRIPS, ale myslíme, že se tím vzdává předem a vzdává se možnosti objektivně zlepšit definici jako takovou. Takže by mě zajímalo, jak se na to díváte vy. Děkuji. Mr. Kester? Pan Kester? Eine Frage richtet sich vor allem... Já bych se chtěl zeptat zejména zástupce eh, dánských odborů, pana Björsta. Existuje nějaká souvislost mezi příliš eh, úzkým výkladem pojmu obchodního tajemství a možným narušením eh, spolurozhodovacího práva zaměstnance? Thank you very much. Velice děkuji, paní Uh, Děkuji, eh, pane předsedo, a děkuji vám eh, členům panelu za zajímavé slyšení, které bylo velice užitečné. Bylo zajímavé, že jsme eh, získali větší představu o vašem hledisku. Mám tři dotazy, ale bude to stručné. Za prvé, myslím si, že bylo zajímavé vyslechnout si prezentaci dánských odborů jak tedy nastolit dobrou rovnováhu pro Evropu. Myslím si, že jedním z hlavních úkolů na tomto kontinentu je vytvářet pracovní příležitosti a mít politický program, který to bude podporovat. A bylo by určitě nedobré, kdybychom se dostali do situace, kdybychom Eh, znesnadňovali lidem sdílení myšlenek, kdybychom je zablokovali, uzavřeli ve velkých podnicích eh, bez které by tu budoucnost pak drželi v rukou. Proto bych požádala panelisty, aby se k tomu vyjádřili. Za druhé bych eh, ráda vyjádřila obavu ohledně příliš specifického modelu, který se Eh, používá v mé zemi, tedy ve Švédsku. My máme velkou autonomii, kterou požívají sociální partneři a vlastně eh, mají zodpovědnost za převážnou většinu rozhodnutí ohledně eh, regulování pracovně právního trhu. A my jsme byli, dostali slib tady v Evropské unii, že náš model bude respektován. A proto Švédsko přirozeně zajímá zda by to způsobilo problém sociálním partnerům na pracovním trhu. A třetí otázka se vlastně týká něčeho podobného. Totiž, jak ta situace zasáhne pracovníky, pokud eh, jsou eh, zastoupeni v představenstvu podniku. To je v Švédsku běžná věc. My máme tento model a pracovníci jsou zastoupeni v představenstvu, mají právo mít eh, přímo v představenstvu své zástupce a používají tam plných práv a jaký dopad by to pak mělo. Ten, myslím, ten návrh ohledně obchodního tajemství na informace kterou si vyměňují partneři, kteří sedí přímo v představenstvech o podniku. Takže to byly tři drobné dotazy. Děkuji. Ta poslední otázka, poslední otázka, paní pardon, tu položí paní Rivázy. Eh, Děkuji. Děkuji za to, že jste uspořádali toto slyšení. Já bych byla ráda, kdyby byl trošku plurálnější. Já jsem se velmi cenila vystoupení dánského odboráře, protože zde nastolil problém mezi inovací, obchodním tajemstvím a ekonomickou ochranou. Vidíme zde velmi dobře, že pokud chceme vytvořit přidanou hodnotu, pokud chceme inovovat, pokud chceme eh, vytvořit eh, přidanou hodnotu, tak potřebujeme mobilitu. Je zde tedy lhůta buď jednoho roku, nebo dvou let, nebo pět let. A vidíme, že zde se nám trošičku eh, zablokují ti pracovníci a nebudou moci svobodně měnit eh, podnik. Je zde také otázka ekonomické ochrany a obecného zájmu a to působí problém. Někdo se ptal nebo žádal, aby ta definice byla přesnější. My jsme předložili pozměňovací návrhy, protože chceme, aby ta směrnice nebo tedy ta definice ve směrnici byla přesnější. Proč? Protože nějaké podniky nám řeknou, my nemůžeme šířit informace, je to obchodní tajemství a přitom se to týká životního prostředí a zdraví a měli jsme příklady, například u frakování, kdy americké podniky nechtěly poskytnout informace o tom, co se nachází v hydraulickém frakci, protože to bylo součástí jejich hospodářského nebo obchodního tajemství. Takže bychom potom měli dvě velmi různé uh, právní úpravy, ta evropská a americká. Americká, která bude nakloněna obchodnímu tajemství a bude proti šíření jakýchkoliv údajů. Zároveň si musíme uvědomit, že zde máme také transatlantickou smlouvu a obchodní tajemství je součást této smlouvy. A vidíte, že tato směrnice není zcela neškodná. Co budeme tedy hájit? evropský model s transparentností informací, mobilitou pracovníků, ochranou našich podniků. Ale velmi často se jedná o velké podniky. Vy zde vystupujete za malé a střední podniky, které mají svůj výzkumný projekt. Ale už to tam můžete dát, když uzavíráte smlouvy s vašimi partnery, protože už nějakou dobu je možné vytvářet sítě s partnery, ale pokud jde o používání obchodního tajemství, tak by rozhodně velké podniky neměly bránit malým a středním podnikům v inovacích, protože i vy můžete být postiženi sankcemi a je nutné, aby tyto sankce byly přiměřené vaší velikosti. Takže dáváme si velký pozor na tuto směrnici. Za prvé je třeba upřesnit definici, je třeba dosáhnout toho, aby mobilita pracovníků byla skutečně funkční. Ten váš příklad byl velmi instruktivní, pokud je o Silicon Valley a tím druhým příkladem, který jste uvedl, a pak je třeba mít na paměti také obecný zájem. Obecný zájem Evropanů není stejný jako obecný zájem Američanů. Um. Dobře. Požádám naše vážené hosty, aby zodpověděli dotazy a aby tak učinili co nejstručněji. Moc se omlouvám, ale už máme málo, nemáme čas, tak vám předem děkuji. měli, měli bychom vystupovat ve stejném pořadí, jak já bych se vyjádřil ke dvěma dotazům, které tady položili dva europoslanci. Týká se to spojení mezi touto směrnicí a mezi právy pracovníků na straně jedné a také jakou to má vazbu na právo na informace pracovníků. Ten návrh výslovně praví, že eh, jeho eh, opatření se netýkají eh, toho, že získání informací je pro legitimní informací, pro šíření těchto informací. Čili kdokoliv, kdo pracuje v nějakém podniku, má právo mít přístup k inform, takovýmto informacím. A pokud jde o švédský a některé další e, systémy, jak jsou organizováni pracovníci v Evropě, myslím si, že získání obchodního tajemství, a tady je per se zákona, pokud to získá zástupce pracovníků v rámci svého práva na informaci a konzultaci v rámci odborového národního práva, čili zase zástupce pracovníků, kteří v průběhu při provádění své činnosti má eh, přístup k takovýmto informacím, pak má na to nejenom nárok, ale má právo a dokonce by měl ty informace používat. Proto si myslím, že v těchto dvou eh, aspektech, aspektech je ten návrh směrnice dostatečně vyvážený. Ale zase to už je na vás, aby se zajistilo, že se opravdu ty váhy nastaví správně. Ale myslím si, že tak tomu momentálně je. Pokud je o definici obchodního tajemství, pokud bychom chtěli něco zlepšit ohledně tri, oproti TRIPS, ten má omezující účinek, ale pokud půjdeme dále, pak vlastně vstoupíme Eh, jak by řekli jistě i zastoupení pracovníci lépe, než to řekneme my, dostoupíme do určité šedé zóny a na mezinárodním eh, úrovni, kdykoliv eh, budou případy nezákonného přisvojení si, pak vždycky bude těžké to rozhodnout, zda o to jde nebo ne, proto by bylo určitě těžké, kdybychom drželi jenom trip a pak by byly obtížně vést před třeba, eh, já nevím, v Číně, v Indii a někde jinde. Pan Gressler si přeje odpovědět na, něco, na některé z těch dotazů, ano, a italsky. Eh, questa volta. Tentokrát italsky. Myslím si, že bychom měli definovat eh, obchodní údaje, technické údaje které byly předmětem krádeže, nebo, jak se říká anglicky, misappropriation. Ale tady tomu, kdo vyžaduje svobodu, a tady bych se zeptal především dánského odboráře, kdo zaplatil za rozvoj patentu? Kdo dal k dispozici zdroje? Nemyslím si, že to byl pracovník. To samozřejmě neznamená, že bychom chtěli omezit možnost eh, pracovníka přemístit se někam jinam do jiného podniku, ale znamená to omezit to, co si může vzít sebou a co může použít. Paní Guteland bych rád řekl, že pracovníci ve Švédsku, to je věc, která je dobře známá, ale když nějaký pracovník odejde z podniku a odnese si technické údaje, které mu nepatří, jakou škodu může způsobit podniku, který ho pouští? Určitě to přinese velké výhody podniku, do kterého směřuje. To je vše. Děkuji. Uh, thank you. Děkuji. Pan Stoff, Stoffers. Pokud jde o odborné otázky ke směrnici, tak eh, to ponechám slovo expertům. Já bych se rád vrátil jen k té poslední otázce, která se týká obav z toho, že malé podniky budou připraveny o inovace ze strany velkých podniků. V současné době eh, nanosil je malý v porovnání s trhy, na kterých operuje. Ale je pravda, že se nám daří hájit naše práva v rámci projektu a tak dále díky stávajícímu právnímu rámci a myslím si, že díky návrhu směrnice se to ještě zlepší. Takže nevím, jak by nám velký podnik mohl zabránit v inovacích, i když tady budou sankce, které se budou týkat zneužití obchodního tajemství. A opravdu nevím, co by nám do budoucna mohlo zabránit rozvíjet naši aktivitu na různých trzích, kde se dnes pohybujeme. Já tady nevidím žádný problém, musím říci. Děkuji. Pan profesor Stuel. Děkuji. Stroval několik poznámek. Nejprve ohledně whistlebloweru. Já si nemyslím, že v definici obchodního tajemství by se to mělo řešit protože to je spíš otázka výjimky a už je to v článku 4 a je také zmínka v obstavci 12, totiž z logistického hlediska, vzhledem k tomu, že se jedná o výjimku, pak by eh, se to mělo řešit v příslušném článku. Ale samozřejmě je důležité, aby to nebylo dotčeno tou směrnicí. Pak tady byla otázka, která se ubírala jaksi jiným směrem ohledně výjime, které by naopak zabíhaly třeba příliš daleko, čili opačná obava, kterou eh, vyjádřila tady paní eh, členka parlamentu, bohužel neznám jméno. Čili eh, je tady výjimka za účelem ochrany legitimního zájmu, ale není to příliš specifikováno čili pravděpodobně by to mělo být ještě zpřesněno, co to konkrétně pokrývá. S tím bych souhlasil. Pak byl ještě dotaz, zase se to týkalo eh, eh, definice obchodního tajemství jako takového, zda by se to mělo zlepšit. Samozřejmě není nemožné to zlepšit, ale nemyslím si, že v to je hlavní problém, o který jde. Já samozřejmě navrhuji, aby eh, bylo zcela jasné, že tady musí být eh, přiměřené kroky eh, využít z ochrany a to musí být jak materiální opatření, která se eh, týkají toho obchodního tajemství, nebo tedy právní uspořádání, čili to by mohlo být zprecizováno. Ale jinak mám jisté pochybnosti, zda bychom mohli ten text zlepšit pouze tím, že budeme pracovat na definici. A měli bychom také si uvědomit, že ta směrnice je tady proto, aby definovala také nekalou nekalou konkurenci a nestandardní nekalé chování, které nikdy nebude plně definováno v právním textu. Já bych tedy více pracoval na eh, té definici nezákonného jednání a eh, přisvojení a ty porušování týkající se produktů, to je, myslím, trošku širší, než je definice obchodního tajemství. A potom ty otázky, které se týkaly ještě švédského modelu. Zajisté tady musí být výjimka, aby eh, například v zemi eh, se uchoval model, například týká se to i mé země model, eh, pardon, Belgie, kde je obecný konsensus o tom modelu, který tady je. A zase si myslím, že například zastoupení pracovníků účastníků eh, představenstvu by se nemělo řešit tady. To je spíše eh, právo, o, pardon, zákony o společnostech. A tady nám děkuji. Neslyšíme, není mikrofon. Musíme myslet na to, že ochrana obchodních tajemství v zásadě představuje ochranu před eh, nezákonnou konkurencí. V žádném případě se to tedy nedotýká informace, na které má nárok například vláda, pokud je o eh, ekologické zákony. To by tomu nic nebrání. Pokud se takto argumentovalo v USA, pak eh, u nás tady by to nefungovalo a tato směrnice to také neumožní. Tady je jasná výjimka týkající se jakýkoliv informací, které vládní orgány mají nárok vědět ze zákona. Krom toho musíme také mít na zřeteli, co se tady chrání. Chrání se firmní obchodní tajemství. Nefunguje to proti nezávislému vývoji, který provádějí třetí strany. Pokud tedy malý střední podnik něco začne a začne to nezávisle vyvíjet, i když třeba nakonec přijde s něčím, co je úplně stejné jako něco, co je obchodním tajemstvím jiného podniku, pak to není žádné porušení, čili žádné riziko nevzniká. Stejně tak, pokud zaměstnanec má vlastní nápady z vlastní hlavy, samozřejmě, že mu nemůžete dost dobře bránit, aby je využil, až e, změní místo a bude pracovat někde jinde. Rozhodně mu v tom nemůže bránit e, směrnice o Um, obchodním tajemstvím. Tady může být eh, třeba eh, zákonodárství jiné, které se týká pracovně právních podniků, whistleblowers. Eh, to se je pokryto zástupci pracovníků. To jsou všechno ty výjimky, které jsou v článku, eh, pardon, v článku čtyři. Určitě někteří europoslanci si, by si přáli, aby tady byla větší jistota, totiž aby byly precizněji definována eh, obchodní tajemství, ale to se dá těžko udělat. Definice TRIPS si myslím byla eh, výsledkem velice dlouhých jednání. Všechny země už si pak to zvykly, ale například v Nizozemí, kde má máme přestupkové právo, tady se vlastně přímo odvoláváme na článek 9 um, ehm, TRIPSu. A čili to je důležité řešení a umožňuje to také pružnost v budoucím vývoji. A když se podíváme na to, jak s tím eh, nakládají soudy, tak zjistíme, že s tím nakládají velice vyváženě. Proto já bych byl proti tomu, abychom eh, vnášeli další omezení do definice. Omezení by mělo být článku 4 a tam také momentálně jsou. Pak byl také dotaz, zda ta omezení nejdou příliš daleko. Myslím, že v určitém ohledu ano. Když se podíváme na úvodní ustanovení 10a, a také to najdete v tom, co už jsem publikoval, veškeré informace, které se například poskytují Evropské komise, dopadají, spadají pod svobodu informací a to pak vede, veze k nebezpečí, že mohou být eh, zveřejněny všeobec, veřejnosti jako takové hned let. A to se musí zlepšit. Ale jinak si myslím, že tento váš návrh, když se na něj hodně podrobně podíváte, pokrývá většinu vašich obav, řeší je. Děkuji vám že můžu promluvit ještě jednou. Já mám dvě poznámky. V našem eh, odborovém hnutí jsme eh, poměrně konkrétně eh, zkoumali, zda zástupci odborů budou také chráněni a budou mít právo na přístup k informacím. protože tady právě ta, ta definice toho, o jaké informace by mohlo jít, je poměrně špatně napsaná. A pro nás je důležité, aby ty pojmy byly definované naprosto jasně. Co bude v rámci podniku chráněno? Čím přesněji ta def, přesnější ta definice bude, tím bude těžší ji zneužít ať už ze strany zaměstnance nebo zástupce zaměstnanců. Potom e, ta otázka té rovnováhy, té střední cesty. Ta směrnice o obchodních tajemstvích má zcela jasně za cíl e, chránit tajemství. Pokud ale chceme podporovat výzkum a vývoj, pokud chceme dosáhnout toho, aby se rozvíjela střední vrstva, aby vznikaly spinauty a startupy, tak potřebujeme e, zákonný rámec, který by zajišťoval to, aby podniky eh, získaly ty pracovníky, které potřebují, aby k tomu měli otevřenou cestu. To znamená, že i eh, tento účel by měl být ve směrnici zohledněn. Sice svob- a sice svoboda změnit pracovní místo. Pokud, eh, po, pokud to půjde před soud, tak aby to mohlo sloužit jako základ, k, k, aby ten pojem obchodního tajemství mohl být aplikovan. Děkuji a nyní paní eh, Le Grip na závěr. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Stručně, protože čas už uplynul, a to velmi rychle. Ráda bych poděkovala vám všem za vaši přítomnost a účast. Především děkuji externím řečníkům za to, že nám věnovali svůj čas a za to, že nás informovali přinesli svá svědectví a zodpověděli naše četné dotazy. Tento text neponechává nikoho lhostejným. Aspoň eh, tak jsem to pocitovala dnes eh, odpoledne i v průběhu celé řady těch četných schůzek. Je zde velké očekávání v celé řadě prostředí, oborů, odvětví, i u naší veřejnosti. A souhlasí s tím také většina politiků i poslanců, že skutečně potřebujeme právní rámec, evropský společný právní rámec. Nechci teď hovořit nějak dlouze, myslím si, že jsme se v následujících týdnech eh, rozhodli, protože teď eh, je ten náš kalendář poměrně urychlený, že budeme dost eh, intenzivně pracovat na textu, který doufám ukazuje, že Evropská unie je schopná na začátku svého funkčního období pracovat na legislativních projektech, eh, které budou konstruktivní a pozitivní, nebude se jednat jen o další byrokratickou zátěž. Na závěr bych jen ráda řekla, že bez důvěry, bez právní stability a bez jasných definicí, bez záruk a pojistek nemůže dojít k trvalému hospodářskému vývoji, hospodářskému růstu. Takže skutečně jde o to, abychom měli efektivní nástroje k boji proti všem formám nekalé konkurence. Děkuji. Thank you very much. I would... Děkuji vám. Já bych chtěl poděkovat našim váženým hostům za příspěvky do debaty o e, tomto e, legislativním návrhu. Děkuji, že jste přišli do Evropského parlamentu a doufám, že to nebylo naposledy. ask the persons who are not in... Chtěl bych poprosit ty, které nezajímá pokračování eh, této schůze, aby eh, v tichosti opustili sál, protože musíme pokračovat. Děkuji vám. We move on to Nyní se přesouváme k bodu číslo 25. Mohl... Vezme si slovo paní Kaufmann, anebo dáme slovo přímo panu Mejendovi? Děkuji vám, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že eh, už pokračuje naše schůze, tak eh, s radostí eh, mohu promluvit o své zprávě a těším se na nadcházející diskuzi. Jde o program RIFIT, tedy o sdělení komise z června roku 2014 a je to program pro zajištění účelnosti a účinnosti právních předpisů a jmenuje se to Současný stav a výhled do budoucnosti. Toto sdělení je už třetí od začátku programu v roce 2012. Možná řeknu několik slov k tomu, co RIFIT znamená. RIFIT je součástí takzvané agendy pro inteligentní regulaci. Je to probíhající program komise, během kterého se zkoumá celkový eh, objem evropských právních předpisů a e, hledají se e, zbytečné zátěže, zejména pro malé a střední podniky. E, má to samozřejmě velký vliv na evropskou legislativu. Některé návrhy byly staženy, iniciativy, které byly předloženy, už dále nepokračovaly. Jedná se tady o rušení právních aktů nebo o zjednodušování právních aktů v tomto sdělení komise informuje o dosažených pokrocích při implementaci 133 opatření v rámci tohoto programu a představuje také nové iniciativy na zjednodušení právních předpisů a snížení administrativní zátěže. Už přes 50 návrhů bylo staženo, eh, bylo podáno 23 návrhů na zjednodušení a některé z nich už nyní eh, eh, projednává parlament a rada. Dále komise ve svém sdělení popisuje, jak hodlá používat horizontální legislativní instrumenty lepším způsobem. To jsou otázky jako posouzení dopadu, ex post hodnocení veřejné konzultace anebo proces hodnocení. Cílem programu eh, komise je tedy jaksi zeštíhlit evropské právo tak, aby bylo méně nákladné, a to zejména prostřednictvím odbourávání byrokracie, zejména pro malé a střední podniky. K mé zprávě, pane předsedo, já si myslím, že jak Evropský parlament, tak náš výbor v podstatě by měl podpořit tuto snahu, protože občané eh, očekávají eh, odbourávání byrokracie. Eh, je to důležité, hrálo to značnou roli také během volebního boje. Samozřejmě nejde pouze o odbourávání byrokracie, ale také o, prevenci, nebo o vyhýbání se byrokracii. A pro nás zákonodárce je důležité, abychom vytvářeli dobré právní předpisy. Eh, Parlament provedl eh, důkladné přípravné práce v minulém legislativním období. Vidím tady kolegyni Niebler, tak její zpráva z roku 2011 na téma, na téma eh, posouzení dopadu a právě tak další zprávy. Eh, mohou sloužit jako základ pro naši další práci. A já bych se teď chtěla tedy soustředit na to sdělení komise k refitu. Než se pustím do konkrétních otázek, tak bych ještě chtěla předeslat jednu věc, eh, která, kterou považuji za ústřední, jakožto zpravodajka. Dobré právní předpisy podle mého názoru neznamená co nejlépe předpisů, a, e, mít, a neznamená to mít v paměti pouze e, náklady. Zároveň to může znamenat e, vynakládat prostředky právě tam, kde to má pro občany význam Eh, a v oblastech, kde žádná evropská regulace není. Eh, evropská norma nahrazuje vždycky 28 národních eh, norem, což znamená snížení byrokracie a společnou evropskou přidanou hodnotu. Jde tady tedy o vyváženost mezi náklady regulace a náklady neregulace. A to bychom měli mít na paměti. K jednotlivým bodům mé zprávy tady bych bych eh, se chtěla zmínit o posouzeních dopadu. Zdá se mi, že Komise se koncentruje na posílení konkurenceschopnosti a e, ta otázka analýzy zisku a ztrát ta je fixní, to je bez pochyb, ale je, mohlo by být zapotřebí například analyzovat sociální aspekty a aspekty životního prostředí. Připomínám, že ve smlouvě máme určité průřezové klauzule, které by také měly být používány. Podíváme se na proces posouzení dopadu. O tom jsme včera hovořili s místopředsedou komisem Timmermansem. Otázka například zní, v jakou chvíli by mělo posouzení dopadu být provedeno a e, odpovídá to vlastně ještě e, tomu právnímu aktu, který bude potom schválen. Posouzení dopadu musí být aktualizováno co do procesu. Parlament eh, si uvědomuje tento problém. My máme výsledky zprávy paní Nibler o posouzeních dopadu a výbory například můžou považovat, aby u podstatných změn eh, bylo provedeno posouzení dopadu. Ale Eh, to si myslím velice málo využíváme a mohli bychom eh, pouvažovat nad tím, zda eh, stávající praxe by měla být zachována, anebo bychom možná měli změnit naše interní postupy. Naopak v radě No tomu tak není, pokud jde o posouzení e, dopadu. E, pokud chceme e, odbourávat byrokracii, tak to znamená samozřejmě dobrou, dobrou legislativu obou legislativních orgánů. Takže bychom měli vyzvat radu, aby podnikla určité kroky. Ta, princip přednosti pro malé a střední podniky. Tady také jde o otázku vyváženosti. Nejde tady o kvantitu, ale o kvalitu právních předpisů. Refit by eh, neměl eh, vytvářet nějaké ze zásady výjimky pro malé a střední podniky, ale měl by přinášet návrhy na usnadnění administrativní zátěže nebo osvobození od administrativních poplatků a tak dále. To by mělo být rozhodováno případ od případu ale eh, chtěla bych zároveň také říci, že eh, dva ze tří zaměstnanců v Evropské unie pracují v malých a středních podnicích a když hovoříme o standardech v oblasti zdraví, eh, bezpečnosti, sociální sféry a tak dále, spotřebitelů i zaměstnanců, tak samozřejmě musí platit pro všechny stejná měřítka bez ohledu na to, jestli ten podnik je malý, střední nebo velký. A v této souvislosti se mi zdá důležité, aby všechny cíle zakotvené ve smlouvě měl, byly, eh, nebo aby se s nimi nakládalo rovným způsobem, abychom se vyhnuli eh, nerovnovážnosti. Další problém eh, ex post hodnocení. Podle mého názoru tady existuje určité manko z hlediska časového harmonogramu evaluací v Eh, většinou bývá velice málo času eh, na to, aby eh, legislativní akt přešel do praxe, takže ty hodnotící lhuty jsou velice krátké. Ex post analýzy by se měly provádět až tehdy, kdy to má smysl, tedy v určitém časovém odstupu po implementaci do vnitrostátního práva. Jeden bod sdělení eh, komise eh, se týká konzultace se zainteresovanými stranami. Eh, tady samozřejmě jde o posílenou spolupráci s zainteresovanými stranami, sociálními partnery a zástupci občanské společnosti před přijetím legislativního návrhu. Myslím si ale, že i na tento proces bychom se měli podívat podrobněji. Co se vlastně stane po konzultaci? Do jaké míry výsledky eh, konzultace vlastně ovlivňují eh, konečný návrh komise? Do jaké míry je zohledňován? Eh, jak jsou tvořeny dotazníky, které komise rozesílá? Kolega Meno z hospodářského a sociálního výboru. K tomu také bude hovořit. Hospodářský a sociální výbor k tomu předložil velice zajímavé stanovisko. Za čtvrté bych chtěla hovořit o e, otázce administrativní zátěže. Komise ve svém sdělení poukazuje na to, že zhruba třetina e, administrativní zátěže e, v podstatě nesouvisí s naší legislativou, ale mají na svědomí členské státy. Máme tady problém s takzvaným eh, gold platingem. I včera o tom hovořil pan Timmermans. Eh, neboli eh, musíme se obrátit na radu a zejména na členské státy a vést intenzivnější dialog s národními parlamenty Ehm, a mě by velice zajímalo například, jaké zkušenosti máte vy, kolegové, eh, pokud jde o eh, situaci v členských státech. Další bod. To je polit, princip politické diskontinuity. E, pane předsedo, e, mně připadá velice zajímavý tento pojem, který se objevil v pracovním programu komise e, poprvé v roce 2005. Tehdy byl, myslím, poprvé použit. V evropském právu existuje, neexistuje tento princip diskontinuity. Já ho znám z německého práva, ale ne z evropského. Mezi parlamentem a komisí eh, existuje eh, meziinstitucionální dohoda z roku 2010, ve které je eh, v článek 39, podle kterého komise předtím, než stáhne nějaký návrh, o kterém už, který už parlamentu prošel prvním čtením, musí parlamentu dát k dispozici obšírné prohlášení. Ale tady jde tedy o první čtení. Zároveň ale máme také dohodu, podle které komise na počátku svého funkčního období provede přeskum všech probíhajících návrhů, politicky je potvrdí, případně je stáhne a potom zohlední eh, návrhy eh, nebo zohlední postoje parlamentu, tak se to píše v té dohodě. Otázka tedy zní, eh, jak má být pozice parlamentu lépe zohledněta, tak, aby parlament nebyl postaven před hotovou věc, kdy komise se rozhodne, že stáhne nějakou legislativní iniciativu. I tento bod je v mé zprávě zmíněn. A poslední bod, který má obsahovou povahu, i včera se o něm krátce hovořilo. Parlament už dlouho požaduje novou meziinstitucionální dohodu ohledně lepších právních předpisů. Vy jste se ptal na časový harmonogram, pane předsedo. Já tuto iniciativu samozřejmě vítám a e, doufám, že komise se zaváže k tomu, že se pustí touto cestou. Stávající meziinstitucionální dohoda je z roku 2003 a my bychom měli klást důraz na to, aby všechny tři e, instituce společně a co nejdříve dospěly k dohodě. Samozřejmě při zohlednění specifických rolí jednotlivých institucí. Eh, já jsem byl, eh, si s radostí dnes přečetla eh, závěry italského předsednictví v dokumentu nazvaném Friends of Presidency a tam je také nastíněn směr rady směrem k dohodě. A já doufám, že že politické skupiny parlamentu budou schopny tento proces v pravý, nebo v dostatečně krátkém čase dokončit. Už se blížím ke konci, pane předsedo, takže eh, eh, mým hlavním úmyslem je eh, vyváženost. Já nechci pod nálepkou odbourávání byrokracie dosáhnout nežádoucích výsledků. Ten celý proces je potřeba přeskoumat a ne jednostranně na základě pouhé analýzy nákladů ho provádět. RIFIT by neměl být programem deregulace eh, v zájmu nákladů na úkor standardů eh, a eh, ještě k časovému harmonogramu. Myslím si, že by bylo dobré Eh, dostat to, tuto zprávu na plenární zasedání co nejdříve. Jak jsem říkala, to sdělení komise eh, je z června 2014, takže to už je docela dlouhá doba a proto bych chtěla navrhnout, abychom se společně pokusili tuto zprávu dostat eh, do Štrasburku na plenární zasedání už v Dubnu což by znamenalo, že návrh zprávy by měl být projednán v našem výboru 23. a 24. února. Lhuta pro pozměňovací návrhy by potom byla 4. března a hlasování ve v našem výboru by se konalo 24. března. Děkuji vám, pane předsedo. Thank you. Mnohokrát vám děkuji. Já bych teď požádal pana Denina o krátký příspěvek. On je místo předsedou Evropského hospodářského a sociálního výboru. Děkuji, pane předsedo, za slovo a za to, že jste dal tedy slovo mým prostřednictvím Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru. Já vám zde nebudu dopodrobně prezentovat naše stanovisko Grefit. My jsme se snažili zaměřit na obecné cíle programu Refit a snažili jsme se zaměřit také na implementaci programu REFIT, na studie dopadu a na otázky konzultace. Ale než se dostaneme k jádru věci, rád bych se zmínil o jedné velmi důležité informaci a sice dosáhli jsme v mé instituci poměrně širokého koncensu. 136 lidí bylo pro, dva proti a čtyři se zdrželi. Myslím, že to nebylo úplně jednoduché, protože známe tuto otázku a jsou zde rozdílné názory odborářů, podniků nebo zástupců spotřebitelů. Pokud jde o obecné cíle tohoto programu, tak v našem výboru jsme pro snížení zátěže malých a středních podniků a mikropodniků, protože jsme říkali, že jsou brzdou pro jejich konkurenceschopnost a pro tvorbu pracovních míst. Jedná se o splnění cíle, proč byla tato regulace vlastně zavedena, aniž by se tím ohrožovaly její cíle a účel. Je asi logické zabránit nadbytečnosti, redundantnosti informací, ale určitě je také důležité mít k dispozici informace, které jsou relevantní, aby bylo možno provádět kontrolu a hodnocení politik. Ta debata o malých a středních podnicích je velmi důležitá v souvislosti s REFIT. My eh, v Evropském hospodářském výboru si myslíme, že malé a střední podniky by mohly být vyňaty, pokud jde o princip eh, think small first, eh, tak my si myslíme, že tento princip by se měl uplatňovat i pro malé struktury, aniž by tím byl ovlivněn cíl, který si legislativa klade. Myslíme si, že revize legislativy musí být dlouhodobá, především z důvodu právní jistoty, a to jak pro podniky, tak pro občany. Takže inteligentní legislativa podle nás je právní úprava, která bude uh, dodržovat ehm, strategické cíle, které souvisí s ochranou občanů, spotřebitelů, pracujících, eh, bude dodržovat také rovnost mezi muži a ženami a samozřejmě ekologické normy, jak zde před chvílí zaznělo. Inteligentní legislativa to není imobilita, je to legislativa, která umožní vývoj a samozřejmě zlepšování. Musí to být právní úprava, která bude jednat v obecném zájmu. A bude to také právní úprava, která bude respektovat sociální demenci vnitřního trhu. Zde odkazuji na transparentnost dialogů, které probíhají eh, v rámci trialogu. Myslíme si, že refit musí být eh, sdíleným cílem. Je třeba prohloubit eh, důvěru mezi zúčastněnými stranami a odstranit jistá nedorozumění. Refit eh, bude důležitým výchozím bodem a zajímavým mechanismem pro Evropskou unii. Pokud o pokračování tohoto procesu, Často si klademe otázku, zda bychom měli vytvořit skupinu na vysoké úrovni. My jsme ve studijní skupině v našem výboru dlouze debatovali a myslíme si, že Evropská komise získala ve svém středu potřebné zkušenosti. Mohli bychom být pro vytvoření této skupiny na vysoké úrovni, kdyby tato přinesla skutečnou přidanou hodnotu. Opakuji, skutečnou přidanou hodnotu. Realizace problému REFIT, ano, teď se snažím to trošičku urychlit, pokud jde o analýzy dopadu, my jsme samozřejmě znepokojeni určitými nedostatky v procesu těchto analýz. Tyto nedostatky na ty upozornil i výbor analýzy dopadu a najdete to také v našem dokumentu. Takže jsme opravdu velmi rádi, že komise chce vylepšit celý proces a žádáme komisi, aby byla transparentnější a aby vysvětlila důvody, proč ten či onen návrh bude předložen nebo nebude předložen analýze dopadu. A proč ta analýza dopadu bude ex post nebo ex ante? Také žádáme komisi, aby dohlížela na obecný zájem při těchto hodnoceních dopadů. A především si myslíme, že je třeba, aby ta analýza byla integrovaná, aby zohledňovala sociální, ekonomické a ekologické rozměry. Zatím tomu tak nebylo protože spíše byla orientována tato analýza na ekonomické otázky. Pak se jedná také o zohlednění dalších eh, obav, které vyplynou z těchto hodnocení dopadu. Rychle proběhnu otázku, která se týká konzultací, protože paní zpravodajka se o tom zmínila. Samozřejmě je třeba vzít v úvahu, lépe vzít v úvahu stanoviska vyjádřená během konzultace a vysvětlit, proč budou nebo nebudou zohledněna. A především jde o to, lépe strukturovat eh, samotný proces konzultace. Samozřejmě mm, ta předběžná konzultace se zúčastněnými stranami je důležitá, je třeba dát eh, přednost eh, sociálním partnerům a organizacím a je třeba lépe použít zdroje pro konzultaci, které už jsou k dispozici. To je možná trošičku zanedbáváno v současné době. A my jako hospodářský a sociální výbor jsme k dispozici v tomto procesu konzultací, abychom také přinesli svůj příspěvek k evropskému obecnému zájmu. Děkuji. Thank you very much. Já vám mnohokrát děkuji, paní Nýbler. Vielen Dank, Herr Děkuji vám, pane předsedo. Já bych také ráda řekla několik poznámek Eh, já velice vítám to sdělení komise k programu REFIT a velice vítám to, co komise provádí v oblasti odstraňování byrokracie a čeho dosáhla v posledních letech. Mám radost, že komise jenom ve, ve sdělení z roku 2014 navrhuje zrušit některé právní předpisy, stáhnout některé nehotové iniciativy a dále se jimi nezabývat. Konkrétně jde o 17 právních aktů, které byly byly jmenovány a e, v tom pracovním programu, který byl přednedávnem představen, e, je ten seznam ještě rozšířen e, o další právní předpisy, které by se měly pozměnit anebo zrušit. Takže já opravdu vkládám důvěru v komisi že naplní to, co slíbila, tedy odstranění byrokracie, lepší legislativu, soustředění, soustředit se na konkrétní důležitá témata. Je to odvážný projekt a já ho plně podporuji. Za druhé bych chtěla zdůraznit to, co už velice trefně vyjádřila paní zpravodajka. V Evropském parlamentu, jak si udáváme trendy, eh, jestli to tak můžu říct, eh, ohledně všeho, co souvisí s lepší regulací. Takže takže i my eh, bychom měli eh, vypracovat nějakou iniciativu, jak zlepšit naši interní práci, co eh, optimalizovat a tak dále. Já jsem plná obdivu vůči administrativě parlamentu za to, co vykonala v posledních dvou a půl letech pod novým generálním tajemníkem a měli bychom se tedy touto otázkou zabývat. My, jsme, eh, my, my udáváme trendy pro všechny ostatní evropské instituce. I komise je na dobré cestě eh, podle toho, co vidím a podle toho, co zamýšlí. A paní Kaufmann, máte naprostou pravdu, že pokud některá instituce zcela zaostává v oblasti lepší regulace, tak je to rada. A já si myslím, že bychom měli učinit těžištěm vaší zprávy nějaký apel na radu, Eh, ve kterém, bych, ve kterém bychom motivovali, povzbuzovali radu, nechci říct nutili eh, k tomu, aby nějak pokročila eh, aby byrokracie nevznikala na evropské úrovni, a protože členské státy Eh, provádějí gold plating a neimplementují evropskou legislativu v poměru jedna u jedné. Takže tady máte paní Kaufmanovou plnou podporu, eh, je velice správné na to poukázat. Ještě třetí poznámku k určitým detailům. Eh, já teď nechci komentovat seznam těch jednotlivých návrhů, k tomu ještě budeme mít příležitost. Pro mě je důležité za prvé to, co také zaznělo včera v debatě s panem Timmermansem, vy už jste o tom hovořila paní Kaufman a sice, že eh, chceme zejména vytvořit příznivé prostředí pro malé a střední podniky a všechny naše legislativní návrhy by měly eh, podstupovat takzvaný eh, SMI test. Konkrétně, pokud schválíme nový legislativní návrh, tak zkoumat, zda přinese zátěž nebo nepřinese zátěž. Pan Timmermans správně včera řekl, že jde o páteř evropské ekonomiky a e, v podstatě e, se říká v poslední době, že všechno, co pochází z Bruselu, tak je jenom byrokracie a zátěž, tak by to nemělo být. Já podporuji to, aby bylo zřízeno nezávislé kontrolní gremium, Eh, k, z, eh, pro všechny tři instituci, jakási Evropská rada pro kontrolu norem a já doufám, že přijde takový návrh v nadcházejících měsících. Musíme, opakuji, eh, jakým způsobem, jakýmkoliv způsobem zabraňovat gold platingu a soustředit se na implementaci evropské legislativy jedna ku jedné. A tím už Vidím, že už jste nepokojný, pane předsedo, protože máme na pořadu jednání další témata, ale ještě chci říci, že je zapotřebí eh, dodržovat princip subsidiarity. Eh, toto téma ještě také budeme určitě s paní Kaufmann projednávat. Subsidiarita je zárukou toho, aby vznikalo co nejméně neefektivní legislativy. Děkuji. Eh, děkuji. Já momentálně nemám žádné další žádosti o slovo. Komise si přeje se k tomu vyjádřit, tak prosím. Děkuji, pane předsedo. Jenom velice rychle bych rád navázal na některé body v této vysoce konstruktivní diskusi, na co se hlavně zaměřila. Eh, jednak se to týká velice široké oblasti eh, regulací v Evropské unii je více než 150 iniciativů, ale hlavně nás se zajímáme o malé a střední podniky, o jejich zájmy. Eh, je o regulování chemikálií, REACH, DPH, mm, zdraví a ochrana při zpravy, potom také zdravé potraviny. To jsme všechno probírali s malými a středními podniky. Chci říct, že nás zajímají nejenom náklady, ale také prospěch legislativy. Velice se snažíme vypracovávat dále naše procesy, eh, které se týkají dopadu evropské legislativy na sociální, ale také na ekologické aspekty. Jak brzy uvidíte, pokud je o reakci rady, v prosinci Rada pro hospodářskou soutěž dospěla k závěru ohledně lepšího regulování a refitu. A je tady paralelní podpora toho, co děláme a široké podpory se tedy dostalo i v Evropské radě. Můžeme také plně souhlasit s tím, že je třeba nechat dost času, než se udělá vyhodnocení, aby se zákony neměnily pořád a aby bylo možné také koordinovat naši činnost v jednotlivých institucích, pokud je studijní a hodnotící práce. Mohu také potvrdit, že náš program práce na rok 2015 také obsahuje časné iniciativy ohledně lepší koordinace mezi institucemi, aby se legislativní práce zlepšovala. O to komisi velice jde. Děkuji. Děkuji. E, paní zpravodajka si přeje ještě něco říci na závěr? Nepřeje. V tom případě můžeme přejít k dalšímu bodu paní Rosie byla tak laskavá, že souhlasila s tím, že její bod číslo 23 se odloží na další schůze. V tom případě se vlastně můžeme už vrátit k našemu dopolednímu programu a to konkrétně k bodu 32 odpolednímu programu. To je moje budoucí práva, která se týká dalšího obnoveného koncensu o prosazování práv duševního vlastnictví. A rád bych postupoval takovýmto způsobem. Nejprve dám slovo komise, prosím, aby to netrvalo déle než 10 minut, aby mohli předložit svůj akční plán, protože já se k tomu pak budu vyjadřovat ve své eh, zprávě, takže poprosím komisi, aby se ujala slova. Děkuji, pane předsedo, a já se opravdu vynasnažím o maximální stručnost. Tento plán práce byl schválen loni, učinila, komise tak učinila. Pro vaši informaci eh, také eh, k tomu byla přijata závěry rady přes eh, prosince. Obecně eh, za, za to je tady šest věcí, ke kterým se velice rychle vyjádřím a pak samozřejmě pan předseda nebo kdokoliv se může ptát. Pokud jde o cíle a záměr tohoto akčního plánu, čili pokud jde o ty cíle, tak cíle jsou vlastně čtyři. První bylo, abychom se přeorientovali, pokud jde o naše zaměření prosazování duševního Ehm, eh, vlastnictví, na porušování eh, na, v komerčním měřítku. To se objevuje všude v tom akčním plánu. Nezajímá, nezabýváme se tím výlučně, ale eh, to je velice důležité pro společnost, pro umělce, pro tvůrčí pracovníky a řekl bych obecně pro hospodářský růst. Pak je tady druhý důraz, který klademe. Totiž zatím zcela určitě z hlediska eh, té práce eh, eh, kde už máme směrnici pred o prosazování, tak vlastně tady se udělalo málo, pokud je o prevenci. Neboli druhý, eh, druhý důraz je na to, abychom se pokusili zabraňovat, zajišťovat prevenci. A eh, mluví se eh, často o due diligence, o, to je tady klíčové slovo. Pak nám šlo o to, aby se zlepšila přeshraniční spolupráce mezi členskými státy, a to zejména teď, kdy vlastně porušování práv duševního vlastnictví často nabývá přeshraniční povahy. Někdy vlastně na tom komerčním eh, měřítku se to děje eh, velice často a právě tam, kde se to dělá nezákonně. A snažíme se, abychom to všechno udělali co nejobjektivněji a nejzacíleněji, tím, že se zaměřujeme na objektivní data, na měření velikosti problému a také chceme monitorovat dopad našich politik. Čili ten akční plán vlastně nabízí deset nikoliv legislativní akcí, které jsou eh, se skupeny do tří bloků. První blok ten se snaží zajistit due diligence po celém hodnotovém řetězci eh, duševního vlastnictví. Dnes eh, dopoledne se například tady hodně uvořilo o zvyšování eh, povědomí, konkrétně bylo to dnes ve výboru pro kulturu. A čili my upozorňujeme také na Ehm, práci observatoře, tedy toho sledovacího eh, střediska, které bylo to založeno před třemi lety a vlastně zdůrazněme potřebu zlepšovat eh, uvědomování podniku eh, občanů a nejenom občanů, ale také eh, podniků a těch, kteří to mají vůbec na starosti. A ta observatoř dělá vynikající práci. Pak to další a velice důležité je due diligence, protože na jedné straně my víme, a odvětví si to určitě uvědomujeme, že porušování může často vlastně se týkat těch dodavatelů, kde jsou právě ty majitelé duševních práv. A teď se nejedná jenom o ty držitele práv, ale i o ty dodavatele, aby se u nich dělal lepší audit, aby každý věděl, od koho si co objednává a za jakých podmínek. Často ty držitelé práv ví, kdo je vlastně ten dodavatel v první linii, ale pak už nebudou znát ty všechny další subdodavatele ani za jakých podmínek ti dodávají nebo e, dělají ty subdodávky. Proto bychom mohli e, se snažit o odpovědné monitorování eh, celého toho dodavatelského řetězce. Pak další oblast, to je to follow the money, tedy sledovat, kam jdou peníze. Čili díváme se dále, díváme se na všechny ty zprostředkovatele, protože někdy se zaměřujeme jenom na ty, kteří fungují na internetu, ale to je jenom částečné. To jsou ti prostředníci, kteří můžou často napomáhat tomu biznesu, eh, který je spojen s porušením porušováním práv, že jim umožňují eh, rozvíjet určité modely podnikání, že zajišťují reklamu a podobně. Čili to jsou ti, kteří dělají reklamu, kteří poskytují platební služby, eh, dodavatelé. Čili snažíme se zase tohle zlepšovat. A zase představa je taková, že eh, je možné, aby existovala dohoda mezi různými hráči a aby to všechno vedlo ke zlepšení podnikatelského prostředí. A v neposlední řadě se zaměřujeme na dvě akce, které tady navrhujeme, a to se týká malých a středních podniků. Protože malé a střední podniky velice často mají velice velké problémy, jak prosazovat svá práva, protože často také ten e, e, systém e, soudních pří pro ně představuje přílišné náklady. Proto se zabýváme různými systémy, s nimiž přišly různé členské státy a snažíme se hledat Um, příkladu hodné praxe. A myslím si, že to bude pro tento výbor určitě velmi významné. Tak to je tedy ten blok nebo bloky akcí, které tady jsou a jimiž chceme zapojovat různé, všechny ty zainteresované strany a všechny zúčastněné hráče. Ten druhý blok akcí se týká veřejných úřadů. Navrhujeme a vlastně už se vytvořila expertní skupina členských států a e, expertní skupina členských států je samozřejmě něco, kde může být pozorovatelem i parlament. Čili aby se diskutovaly různé politické přístupy a aby se zjistilo, jaké dohody o e, spolupráci by mohly existovat spíše na evropské e, úrovni, co doplňuje práci toho sledovacího střediska, té ob, ob, observatoře. Tady se zpívá, spíše už díváme až přímo už příslušná ministerstva, jaké politiky tam se vytvářejí pro prosazování eh, práv spojených s duševním vlastnictvím. Týká se to tedy politiku. Pak chceme za třetí zlepšovat také školení pro eh, pracovníky, úředníky, kteří to budou dělat. A právě ta observatoř v tomto směru provádí eh, velice dobrou práci. Proto znovu zdůrazňujeme, jak je důležité pro ženské státy, aby se této činnosti účastnily. A v neposlední řadě pak je tedy celá ta záležitost eh, produktů a služeb, které porušují eh, veřejné, pardon, duševní vlastnictví a které už se dostávají do vlastně veřejného dodavatelského řetězce. Na nás se obracili například ministerstva obrany, která na této věci mají zvláštní zájem, protože to je samozřejmě hodně závisejí na veřejných zakázkách. A ono se nejedná jenom o e, produkty, které jsou vlastně sfalšované, ale i ty, které produkují, porušují duševní vlastnictví. A ve směrnici o veřejných zakázkách jsou sankce, ale možná, že chybí lepší informovanost těch, kdo zadávají veřejné zakázky na všech úrovních, včetně místní úrovně. Proto by bylo dobré, kdyby byla vypracována i doporučení, guidelines pro všechny tyto úřady. A poslední soubor opatření E, to je také důležité, že chceme vycházet maximálně z objektivních údajů. Samozřejmě, že musíme hodně vycházet z údajů, které dostáváme i od té observatoře, protože tam se posuzuje, který sektor nejvíce tímto problémem trpí. Celé to měřítko toho problému je těžko posoudit ale na dvouletém základě chceme sami to posuzovat s použitím vlastních ukazatelů, abychom viděli, jak daleko my sami se se svojí politikou dostáváme. Čili chceme vlastně trvale monitorovat naši vlastní politiku, abychom ji mohli lépe ještě eh, nastavovat eh, v základních nejdůležitějších oblastech. To je vlastně všechno. Na tom posledním slajdu už to máme všechno dohromady. A ještě, pane předsedo, nakonec bych řekl jednu poslední věc. Já už jsem říkal, že se tím zabývá rada a že také ECOSOC se k tomu vyjádřil ve svém stanovisko. Aby to bylo úplně jasné, jak jsem říkal na začátku, toto je deset nikoliv legislativních návrhů, ale to v žádném případě neznamená, že eh, komise se nemíní zabývat legislativním rámcem.

jenomže, jak už jsem říkal, toto jsou ty otázky, kde máme pocit, že je třeba nově soustředit naši činnost na to komerční měřítko a podívat se na různé systémy, které existují v členských státech a mohly by se vyvíjet na evropské úrovni. To je první věc. A myslíme si, že díky tomu zjistíme, co chybí v regulatorním rámci. Já to zmiňuji proto, protože jak rada, tak i ECOS Sok tento akční plán podporují, ale ptají se, zda ten regulatorní rámec je pořád ještě vhodný a v dobrém stavu. Děkuji, pane předsedo. Eh, rád bych poděkoval panu Berševe za jeho vstupní eh, poznámky o sdělení komise. A rád bych také poděkoval všem zástupcům komise za to, že s námi trpělivě vydrželi celý den, vzhledem k tomu, že jsme museli trošku změnit náš program. Jakožto zpravodaj budu hovořit česky, takže prosím, abyste si vzali sluchátka. Um. Eh, předložené sdělení eh, které nám právě komentovala komise eh, přichází v období kdy jsou diskutovány i další otázky z oblasti práv duševního vlastnictví tato konkrétní zpráva se ale týká pouze prosazování vymáhání práv duševního vlastnictví ne toho jak jsou v současné době práva duševního vlastnictví definována dovolím si tvrdit že panuje základní shoda v tom že práva duševního vlastnictví přispívají k inovacím které jsou jedním z předpokladů úspěšného ekonomického rozvoje evropské unie. vymáhání práv duševního vlastnictví je tedy třeba věnovat náležitou pozornost. od zprávy madame galloové přijaté v roce two thousand and ten spatřilo světlo světa více iniciativ které měly za cíl přispět k efektivnímu vymáhání práv duševního vlastnictví. po pěti letech můžeme nyní zhodnotit jaké jsou výsledky aktivit eh, dosud realizovaných a jaké by měly být nové postupy při vymáhání práv duševního vlastnictví Předtím, než uvedu několik poznámek k jednotlivým opatřením, která komise ve svém sdělení navrhuje, eh, mi dovolte krátkou úvahu k vymáhání práv duševního vlastnictví či k vymáhání práva obecně. Jsem toho názoru, že pokud je naší ambicí uvést v život či udržet při životě efektivní model vymáhání práva, musíme se v první řadě zaměřit na důvody, které nám zatím v dosažení tohoto úspěchu brání a domnívám se že prvním předpokladem úspěšného uplatňování jakéhokoliv práva je jeho akceptace ze strany těch vůči nimž směřuje. proto se domnívám že se musíme ptát proč velké skupiny občanů v tuto chvíli nevnímají důležitost a smysl uplatňování norem práv duševního vlastnictví jsem si vědom toho že zde nejednáme jen o e, právech duševního vlastnictví v digitálním prostředí že je třeba se zaměřit na všechny oblasti práv duševního vlastnictví ale domnívám se také že při diskusi nad způsoby vymáhání práv duševního vlastnictví na internetu je tato otázka velmi aktuální. podporuji tedy zcela záměr pokusit se zvýšit povědomí o právech duševního vlastnictví zejména mezi mladou generací. musíme však k tomuto úkolu přistoupit se skutečnou snahou nahlédnout jaké změny ve vnímání práv duševního vlastnictví přineslo digitální prostředí a jak s těmito změnami dále naložit. plně podporuji přístup follow the money který se soustředí na postihování těch kteří úmyslně porušují práva, autorská práva ze zjištných důvodů. V této souvislosti se domnívám, že otázka šíření eh, legálních možností přístupu ke zboží na internetu je velmi důležitá dále bych rád upozornil že především návrhy na podporu malých a středních podniků mohou být velice prospěšné. je třeba se však soustředit na administrativní nenáročnost uvažovaných mechanismů. konečně jsem přesvědčen že společně dospějeme k vyvážené zprávě která bude reflektovat současný stav reálné možnosti které v oblasti vymáhání práv duševního vlastnictví máme. Having said that, I switch into English. Já teď přejdu zpátky do angličtiny a e, budu hovořit z pozice předsedy a e, ptám se poslanců, zda chtějí něco říci do diskuze. Mr. Anderson. Pan Anderson? Děkuji vám, pane předsedo. Eh, budu nyní hovořit švédsky. Já velice eh, oceňuji hlavní rysy eh, této zprávy, eh, respektive tohoto návrhu a mám k němu několik připomínek. Nejprve, já oceňuji to, jak se tam píše o proporcionalitě, o tom, že bychom neměli vytvářet předpoklady pro zneužívání duševních, práv na duševní vlastnictví pokud tomu správně rozumím, tak je důležité, eh, abychom dosáhli vyváženosti. A v systému existuje mnoho technických detailů, například v oblasti patentů, eh, které spolu musí eh, komunikovat, které do sebe musí zapadat, aby nedocházelo k zneužívání. nevytvářet předpoklady pro zneužívání systému. O tom si myslím, že by tam mohlo být napsáno více, že by se to mělo rozvinout. Pokud jde o ochranu spotřebitele, tak je nesmírně eh, důležité toto téma, ale není to tak úplně totéž jako eh, ochrana duševní, práv duševního vlastnictví. A neměli bychom to směšovat. Měli bychom eh, neustále vnímat ten rozdíl. To by také ten návrh vylepšilo. Eh, oceňuji eh, zejména perspektivu malých a středních podniků a důraz na ně, to je velice dobré. A myslím si také, že by byla výhoda, kdybychom se pokusili jak si rozvinout ty perspektivy, které jsou v té zprávě nastíněny. Byl by problém, kdyby práva duševního vlastnictví byla neustále rozšiřována tedy hranice toho, co je patentováno, co je patentovatelné, hranice toho, co je možné považovat za obchodního značku. Bylo by špatné, kdyby se to neustále rozšiřovalo, tyto hranice. protože mnoho úřadů neustále tyto hranice rozšiřuje. A bylo by dobré, kdybychom tomu nastavili jasnou stopku toho, tedy jasně vymezili e, oblast toho, co je patentovatelné. A takováto perspektiva by té zprávě také prospěla. Děkuji. Děkuji. Nějaké další žádosti o slovo? Překvapivě žádné nevidím. Uh, uh, v tom případě, jakožto zpravodaj, vám děkuji za eh, příspěvky také pan Andersonovi a, a komisi a dostáváme se k bodu 26 a slovo má pan Durand. Děkuji, pane předsedo. Pokud si nikdo předtím nevzal slovo, znamená to, že jsme asi trošičku unaveni, blíží se závěr dne, tak já se budu snažit debatu nezatěžovat. Je to otázka, která se objevuje na našem pořadu jednání poprvé. Bude zde výměna názoru, která by měla být um, o to klidnější, že se vracíme k otázce presumpce neviny, která už byla řešena tímto výborem v předcházejícím volebním období a tehdy bylo přijato stanovisko jednomyslně. A já jsem tedy skromně považoval toto stanovisko za dobré, vzhledem k tomu, že bylo přijato jednomyslně, takže jsme se ho rozhodli převzít a rozhodli jsme se nevracet se k tomu, co už bylo uděláno a zjevně dobře uděláno. Presumce neviny je předmětem výboru Libe, který je v tomto případě příslušným výborem. Naše stanovisko bylo pozitivní k této směrnici, která chce posílit práva kolem presumce neviny a usiluje o sjednocení Především proto, aby stíhané osoby nebyly považované za vinné a nebyly prezentovány jako vinné, než proběhne proces, než tedy ten proces doběhne až ke svému závěru a už tam nebude možné žádné odvolání. Ta definice byla různorodá, ale v podstatě jsme se všichni shodli na tom, že se jedná o rozhodnutí, proti kterému už se nedá odvolat. Působnost eh, směrnice. Jak už jsem říkal, to je presumce neviny a její uplatňování. Stanovisko výboru Jury v předcházejícím volebním období chtělo pouze posílit eh, pole působnosti této směrnice. V uvozovkách věnovalo se tomu, aby nedocházelo k převrácení důkazního břemene, to je velmi důležité, důkaz musí předložit obžaloba a nemáme tady zacházet do negativní logiky. Je zde také právo neobvinit sám sebe a nemuset se účastnit svého vlastního obvinění a také maximálně omezit odsouzení by default. Všichni víme, že všechny postupy, které budou probíhat, musí umožnit obviněné osobě obhajobu. Několik bodů možná úplně řešeno nebylo a je třeba je nyní upřesnit. Jak říkám, nejedná se o to, že bychom se teď vraceli k tomu, co bylo uděláno posledně, i když eh, teď už jsme novým výborem za eh, nového funkčního období, ale já si myslím, že ta práce byla dobrá, tak eh, nemáme proč ji zavrhovat. My jsme na tom prvním zasedání se stínovými zpravodaji došli k tomu, že je zde jedna trošičku možná francouzská otázka, ale dotýká se i dalších zemí, kde je důležitá exekutiva, a to je otázka definice veřejných orgánů. Ve směrnici se jasně říká, že veřejné orgány by neměly vydávat prohlášení, ve kterých by ta stíhaná osoba vypadala jako potenciálně vinná. Takže koho se to týká? Týká se to i politiku. Normálně do toho spadají justiční orgány, správní orgány, o tom nemáme žádné pochybnosti. Možná bychom měli jen upřesnit, co to vlastně je ten veřejný orgán, abychom jasně ukázali, kdo je za to zodpovědný Zda to zahrnuje také členy exekutivy. Já to říkám proto, že ve Francii často vznikala tato otázka. Občas ministři ve svých eh, veřejných prohlášeních eh, při zatčení určitých exponovaných osob eh, prohlášeli jisté věci, které by zřejmě prohlášet neměly. A dále směrnice také hovoří o prohlášení, o deklaraci tohoto přímého nebo nepřímého orgánu, ale může se jednat eh, nejen o přímé prohlášení, může se také jednat o to, že třeba předáte tisku určité informace, které nejsou výsledkem prohlášení veřejného orgánu, ale jsou důsledkem aktu, činu, kroku veřejného orgánu. Takže to by tam mělo být taky začleněno, že prostě něco takového veřejný orgán udělat nemůže. A pak ještě jeden bod, o kterém jsme se zmínili dnes dopoledne v souvislosti s malými nebo tedy drobnými spory. Říkali jsme si, co to je e, ta drobná pohledávka, co to představuje ten pojem drobná. No tak tady máme podobnou otázku, která bude vznikat také v souvislosti e, s drobným přestupkem, protože zde máme také problém s tím posoudit, e, do jaké míry je to považováno za drobný přestupek. Co to je v trestním právu? Ve Francii se jedná normálně o čin, který je sankcionován pouze peněžní pokutou a ne odnětím svobody, takže to bychom měli také vyjasnit. Pak je zde ještě jedna debata nebo jedna otázka, o které nebudeme diskutovat dnes, a to je otázka rovnováhy mezi presumcí neviny a svobodou tisku, svobodou projevu. A to vzniká ve všech demokraciích bez jakékoliv výjimky, bez jakéhokoliv ideálního řešení. My musíme tuto otázku řešit případ od případu. Musíme hledat rovnováhu mezi principem presumce neviny, obecným principem a svobodou projevu, svobodou tisku, což je také obecný princip v demokracii. I zde tedy zřejmě provedeme takovou rozpravu mezi stínovými zpravody. A ještě jedna věc. Rada se vyjádřila 4. prosince. V podstatě má podobný názor jako my, dokonce někde i posiluje směrnici s jednou až dvěma výjimkami, pokud jde o obrácení důkazního břemene, ale ještě jsme se zdaleka nedostali do této fáze, takže pokusil jsem se být co nejvíce vyčerpávající a zároveň co nejstručnější. Thank you very much. Mnohokrát vám děkuji. Ano, pan Marino Pinto. Děkuji, pane předsedo. Eh, toto téma je velice blízké těm, kdo mají právní vzdělání a zejména ty, kteří vycházejí z humanistických tradic. Otázka prezumce neviny v trestně právním eh, procesu se posuzuje různě v různých eh, členských státech a na celém světě je to věc velice aktuální, protože někteří k tomu mají takový fundamentalistický přístup, takové vigilanty. To se objevilo v některých členských státech. V některých eh, případech to připomíná to nejhorší období z našich dějin, zejména evropských dějin, když zákon ovšem říká, že tedy máme pokládat eh, každého za nevinného, dokud nebyl usvědčen a odsouzen za čin, jehož se dopustil a dokud už nejsou vyčerpány veškeré prostředky odvolání, pak ve všech právních instancích, soudních instancích vždycky je třeba, aby vlastně ta osoba byla um, pokládána, nebo respektive, aby tady vůči ní byla dodržována prezumpce neviny. Ovšem často se tato zásada nepřímo porušuje. Co tím myslím? Vytvářejí se takové podmínky, že když ta věc přijde před soud, veřejné mínění už vlastně to posoudilo. Média už se také rozhodly, jak to posoudili. A e, v různé součásti právního systému už vlastně si na to také udělali názor. A to je věc, kterou pozorujeme v mnoha členských státech kdy soudci u nižších instancí zejména a právní pracovníci vlastně dostatečně možná ne vždycky ctí nebo ne vždycky mají možnost dostatečně ctít prezumpci neviny. A proto my se musíme tady postarat o to, aby se tato zásada patřičně dodržovala, zejména pokud jde o soudce, protože právě soudce je ten, kdo má odpovědnost, kdo rozhodne o tom, zda e, obviněného odsoudí a nebo zda ho zbaví obvinění a zprostí obvinění. A samozřejmě, že mohla by to být teoretická abstraktní diskuse, ale pak se dostáváme k bodu, kterého se dotkl můj kolega, totiž otázka svobody sdělovacích prostředků. Prezumce neviny, to je něco, co musí dodržovat soudci, právníci, ale už ne tak novináři. Samozřejmě kvalitní novinář by neměl někoho posuzovat, zda je nevinný nebo vinen. Měl by psát jenom v rámci toho, co opravdu ví, co je známo. A pokud někdo nemá přímou znalost skutečností, pak eh, má vždycky právo spochybnit, zda skutečnosti tak, jak jsou předkládány, jsou skutečné pravdivé. Čili my se snažíme aby právnické instituce správně dodržovaly prezumci neviny. Ale musíme také požadovat, aby zásadu prezumce e, neviny dodržovali novináři, protože ti jsou velice vlivní. A prezumce neviny e, to je něco, co je požadováno od soudce, od eh, státního zástupce, od kohokoliv, kdo je členem právnické profese. Ale stejně tak bychom to měli požadovat i ze strany médií, protože pak by bylo možné, že by lidé utrpěli tím, že tady nebude dostatečná prezumce neviny. Čili je tady na jedné straně svoboda tisku a na druhé straně tedy skutečně rigorózní dodržování novinářských zásad a mělo by to fungovat tak, jako to má fungovat trestně právním, podle trestně právního kodexu. A myslím si, že to je věc, která potom má velký vliv na celý proces trestně právní v kterémkoliv státě tam, kde se procedurální e, zákony nedodržují, to je právě tam, kde tato zásada je porušována, čili zásada prezumce neviny je velice důležitým základním právem a je to důležité pro lidskou důstojnost. Děkuji vám, vážení kolegové. Opravdu už jsme pod velkým časovým tlakem. Prosím vás to brát v úvahu. Paní Ferrara. Děkuji, pane předsedo. Já jsem stínovou zpravodajkou k této zprávě, jak ve výboru Jury, tak ve výboru Libe. Je to téma, které je mi velmi drahé jako právničce, ale také z lidského hlediska. Proto se připojuji panu Marinu Pintovi v tom, že je to určitě téma, které je pro nás velmi citlivé velmi důležité. Já souhlasím s panem Durandem. V tom, co říkal především ohledně toho, že výchozím bodem jsou rozhodnutí, která už byla přijata v minulém volebním období. Ale pokud zde máme možnost eh, ještě dát eh, vyšší přidanou hodnotu pozměňovacím návrhům, které už byly předloženy, tak to můžeme jen přivítat. Byl zde vložen odkaz na final judgment, to znamená definitivní rozsudek, a já si říkám, zda bychom to neměli ještě více ujasnit. Už jak říkal pan Duran, že se jedná o definitivní rozsudek, proti kterému už není možno se odvolat žádným způsobem. Už není možno využít žádného jiného opravného prostředku. Pokud jde o článek 4, pokud jde o veřejná prohlášení a oficiální rozhodnutí. Článek 4 hovoří o tom, aby vyšetřovaný nebo obviněný že může být tedy poškozeno jeho právo na prezumci neviny, když bude prezentován, jako kdyby už byl odsouzený. Pokud jde o veřejné prohlášení, tak zde se otevírá otázka svobody tisku a tak dále, že se prostě o této osobě píše nebo hovoří, jako kdyby už byla odsouzena. Ale pokud se podíváme na oficiální rozhodnutí, tak to už se netýká nějaké prezentace, která má potom dopady na image této osoby, na její obraz v očích veřejnosti, ale může to poškodit její práva, například možnost eh, účastnit se konkurzu nebo mu může být eh, pozastavena práce, pokud pracuje ve veřejné funkci. Takže v tomto případě už se nejedná o žádnou prezentaci, ale jedná se o hodnocení a v tomto případě je to poškození presumce neviny ještě významnější a bude mít ještě větší dopady. Takže si myslím, že bychom to tam měli jasně uh, vysvětlit, co se rozumí těmi oficiálními rozhodnutími. Pokud je o článek 5, tak my jsme tady ve výboru Jury a víme, jak je důležitá terminologie, která se používá. Právě proto, abychom zabránili tomu, že by vznikaly interpretace, které budou v rozporu s cílem této směrnice. Hovoří se zde o posílení presumce neviny, takže i když se hovoří v odstavci 3 o tom, že členské státy musí zajistit, aby soudce, když bude posuzovat vinu, já si myslím, že by bylo lepší, kdyby se zde hovořilo ne o vině, ale o trestní odpovědnosti. Protože tím už se tam vlastně vkládá jistá presumce, proti které chceme bojovat. Tím, že chceme naopak posílit presumci neviny, tedy opačnou presumci. A dále souhlasím s tím, co zde bylo řečeno o těch drobných přestupcích, drobných trestných činech, není úplně jasné, co se tím rozumí. Týká se to článku 8 odstavce 3. Je to trochu kluský terén. Buď to tam musí být lépe vyjasněno, a nebo já bych navrhla to prostě úplně vypustit, protože tady nehovoříme o procedurálních aspektech, které se týkají toho, jak by měl probíhat proces. Naopak hovoříme o posílení presumce neviny, takže buď se jedná o zjednodušené postupy nebo ne, je to úplně jedno, ať už je výsledkem řízení trest odnětí svobody, nebo jen pokuta, je úplně jedno, jak to vypadá. V každém případě presumce neviny musí být dodržena, takže podle mého názoru je úplně zbytečné tady odkazovat na zjednodušená řízení. V případě takzvaných drobných přestupků. V článku 8, když se hovoří o způsobech oznamování, jak musí být obviněný informován o tom, že probíhá proces proti němu a že bude vydán rozsudek, rozhodnutí, pravděpodobně i v jeho nepřítomnosti. Já si myslím, že tady by bylo vhodné vyjasnit, jakým způsobem nebo jaké by měly být použity způsoby oznamování. Pouze v případě, že je dokázáno, že byly využity všechny prostředky, tak můžeme přistoupit k procesu v nepřítomnosti a k přijetí rozsudku také v nepřítomnosti obviněného. A to samozřejmě vždy v případě, že budeme dodržovat právo, které je obsaženo v směrnici 48 z roku 2013, to znamená právo být zastupován a hájen v trestním řízení právním zástupcem. Já si myslím, že to úplně jasné není tam v tom odstavci B který hovoří o... No, je trošičku podle mě nejasný. Trošku to tam směšuje mezi tím procesem a konečným rozhodnutím. Hovoří tam o mandátu, který byl učiněn buď osobně nebo ex officio. To já si myslím, že ex officio. To musí být uh, už od začátku, ne v okamžiku, kdy je vydán ten definitivní rozsudek. Proto si myslím, že Toto by mělo být trošičku přehodnoceno, především odstavec 2 písmeno B. Jinak úplně souhlasím s tím, co už říkal pan Duran a naše strana určitě toto podpoří. Děkuji. Thank you, Mr. Děkuji, pan Zvěvka. E, děkuji vám, pane předsedo. Já si uvědomuji, že máme málo času a dokázal bych o tom hovořit velice dlouze stejně jako moje kolegyně a kolegové. Mohl bych uvádět celou řadu případů, kdy se e, porušuje nebo ignoruje zásada prezumce neviny a co z toho plyne. Chtěl bych jenom stručně poděkovat panu Diran. Naprosto souhlasím s tím, co jste říkal vy i co říkala paní eh, Ferrara a paní Pinto a byl bych rád, kdyby se vyjadřila i naše eh, stínová zpravodajka paní Komodiny, ta určitě si také přeje se k tomu vyjadřit, takže já už se vzdávám svého slova. Děkuji. Eh, ano, opravdu, teď má slovo paní Kodýne. Já se omezím jenom na pár věcí, vzhledem k tomu, jak málo času máme. A předám to potom panu Dirandovi. Ano, je pravda, že výbor Jury už připravil stanovisko k této věci, už se o tom diskutovalo a hlasovalo. Návrh směrnice navržený komisi vlastně také řešil některé věci, které vyžadovaly další vyjasnění a teď je ale možné ještě získat další vyjasnění, další upřesnění, jak už to řeklo několik kolegů. Myslím, že nejobtížnějším bodem byla eh, otázka omezení vlastně eh, prezumce neviny a přenesení břemene důkazu. Myslím si, že předchozí výbor správně navrhl, aby se eh, článek 5.2 vypustil a myslím, že s tím všichni souhlasí. Na našem posledním zasedání stínových zpravodajů jsme také uvažovali o tom, že bychom se snažili lépe definovat článek 4 a konkrétně tam, kde se týká omezování, omezení vztahující se na ty, kteří zastávají veřejný úřad, aby se nemohli chovat nebo hovořit takovým způsobem, který by znamenal porušení prezumce neviny. Já si myslím, že koncepce, tedy spojená s osobou, která zastává veřejný úřad, je dostatečně eh, eh, chápána všemi členskými státy. V tom smyslu, že ten návrh, který včera jsme dostali od pana Dirana, by možná eh, mohl vést k určité otázce, aspoň mě to napadá, pokud je o politickou autoritu, politické orgány. Já souhlasím s tím, že veřejný úřad, to se týká soudce a správních pracovníků a exekutivy a členů parlamentu ale eh, eh, když jako politické, to by mohlo se vykládat ještě dále. Například by se to mohlo vztahovat eh, i kandidáty za politické strany nebo funkcionáře stran a já si nemyslím, že bychom se měli zabícházet až tak daleko a, mm, a protože pak by to mohlo vést k tomu vlastně, že bychom se tady rozbíhali do různých kategorií. Proto si myslím, že toto je věc, kterou je třeba dále ještě diskutovat. Pořád ještě mám určité pochyby ohledně článku 11, který se týká sběru dat, protože tam se říká, že ženský stát musí poslat komisi data, který ukáže, jak byla realizována práva v rámci této směrnice, A to můžeme číst spolu s recitálem číslo 27, kde se také trvá na tom, že členské státy mají sbírat data, které se týkají správného provádění této směrnice. A pak se tam dál říká, že taková ta data mají být ehm, data, která schromažďují policejní a soudní orgány ohledně opravných prostředků. Chceme tedy, aby ehm, ty členské státy nám dávala data, eh, která eh, se vztahují pouze na ty případy, kde musel být použit opravný prostředek, nebo mají o jiná data, protože eh, to musíme rozhodnout, protože v článku 11 to vypadá, že chceme data od členských států, která svědčí o tom, jak implementovali směrnici a nejenom jaké opravné prostředky poskytly tam, kde bylo usouzeno, že byla porušena prezumce neviny. A já bych byla ráda, aby se tohle vyjasnilo, protože upřímně řečeno mně nepřipadá moc efektivní, aby členské komise jednou za tři roky, aby členské státy posílaly jednou za tři roky prostě kopii ze svých zákonů, kde by se mohlo, kde by se jednalo o ochranu prezumce neviny. Tam se tedy o jaké údaje žádá děláme a e, k jakému stádiu řízení anebo implementace této směrnice se mají vztahovat. To je pár věcí, které jsem chtěla zmínit v této naší dnešní diskusi, ale a budem, je, bude to asi více, až to budeme dále probírat. Děkuji vám, pane Gresku. Ehm, într-adevăr, am avut o discuție cu privire la acest subiect între raportorii din umbră. Podle mého názoru už jsme o tom eh, diskutovali dostatečně a já vám eh, děkuji za tu diskuzi. Eh, jsou to pozměňovací návrhy, které byly návrženy. Já s nimi v zásadě souhlasím, ale některé z nich bych chtěl zdůraznit. Nejprve si si myslím, že bychom se měli zamyslet nad tím, co se stane, když presumpce neviny nebude dodržena. Co se vlastně stane v případě, kdy toto právo někdo poruší, ať už kdokoliv, ať už veřejný úřad nebo někdo jiný. A e, dále, hodně se tady hodnotilo o Hodně se tady mluvilo o hodnocení tohoto práva, ale e, kdo vlastně sbírá ta data, která se hodnotí, jakou metodou, e, jakým způsobem mají členské státy komunikovat a tak dále. Ale kdo to vlastně hlídá? E, kdo hlídá, že členské státy dodržují presumci neviny? Často je to tak, že když je presumce neviny porušena, tak je to ze strany státního orgánu. A v takovém případě je otázka, zda může stát tímto způsobem jednat a porušovat právo presumce presumpce neviny. A další důležitá věc. Možná bychom se měli soustředit na případ, kdy e, obžalovaný musí prokázat svou nevinu. E, o tom jsme sice hovořili, ale přesně, jsme, přesně se tu neříká, kdy e, takováto možnost existuje. Je důležité, abychom to ještě upřesnili. A potom k, pozmě, k úvodnímu ustanovení 13 tak tady si myslím, že bychom to měli formulovat co nejprecizněji. Máme tam to slovo aktér ve francouzštině a to může znamenat v mnoha různých jazycích mnoho různých věcí. A tady musíme být velice opatrní. Právě tak u e, pojmu veřejný úřad musíme být opatrní, protože tady může dojít k různým výkladům, které budou všechny správné. Děkuji vám, pan Kavada. Já budu velmi rychlý, pane předsedo, děkuji. Před chvílí pan Dyrána zdůraznil problematiku spojenou s ochranou presumce neviny, především s ohledem na tisk a veřejné mínění. Já bych rád řekl, že vám plně důvěřuji, protože jsem vás věděl jednat i v jiných oblastech, než je tato. A je mi jasné, že je vám známa tato problematika a dokážete posoudit skutečnou hodnotu tohoto problému. Já vám musím říci, že v soudních záležitostech Tisk získává informace od policie, od soudců a od právních zástupců. To jsou její tři zdroje, nebo jeho tři zdroje. Právě u soudců v současné době vidíme, že ta presumpce neviny není, abych řekl, tak úplně potlačována, ale mm, úplně ji tak nehájí. Musíme veřejně říci, že v zemích, kde státní zastupitelství není nezávislé na exekutivě a kde soudci se snaží vyhnout tlaku politických a ekonomických sil, tak tam nastává takový poměrně nezdravý vztah. Já vám v každém případě důvěřuji a prostřednictvím pozměňovacích návrhů vám budeme doufám moci pomoct. A já vám ve vás skládám velkou důvěru, pane Durande. Eh, Mr. Duran. Děkuji. Přeje si pan Duran říct ještě něco závěrem? No, no, no juste à titre. Ne, jen na závěr bych rád poděkoval panu Kavadovi a všem ostatním. Jen jsem chtěl říct si, vidíte, že problém této zprávy je v tom, že se dotýká samotného srdce tohoto velkého problému pro demokracii. A tím, že to chceme upřesnit, tak hrozí, že zajdeme možná příliš daleko. Takže musíme také najít tu rovnováhu mezi správnou právní úpravou a mezi tím, abychom neměli zbytečné detaily. Práce už začala, bude pokračovat. Thank you very much. Thereby... Děkuji vám. Tím se můžeme dostat k poslednímu bodu pořadu jednání, vzhledem k tomu, že nebude bod různé, protože pan Anderson byl tak laskav, že navrhl, aby otázka eh, marakešské smlouvy a eh, to, že komise neodpověděla včas na otázku podle článku 130, tak to bude vyřízeno písemným postupem. Děkuji. Dostáváme se tedy k bodu 28 směrnice Infosok a slovo má paní Reda. Děkuji, pane předsedo. A děkuji vám, kolegové, za trpělivost a jsem ráda, že tolik z vás zůstalo na projednávání tohoto důležitého problému copyrightu. Chci také poděkovat komisi, že s námi zůstala po celý den Komise si zcela jistě uvědomuje naléhavost tématu copyrightu, jestliže ho zahrnula do pracovního programu na letošní rok. Také v rámci konzultací z loňského roku získala Evropská komise značné množství informací, které mi pomohly při psaní této zprávy a jde o e, velké množství konkrétních reakcí, konkrétních odpovědí skupin, které debatují o copyrightu, ale nyní tedy měli příležitost nechat zaznít svůj hlas. Jsou to autoři a uživatelé, kteří značnou měrou přispěli do té veřejné konzultace. Takže směrnice InfoSoc z roku 2001 měla za cíl harmonizovat určité aspekty copyrightu a souvisejících práv a přizpůsobit je digitálnímu kontextu. Při hodnocení implementace této směrnice jsem si kladla otázku, za prvé, jestli ta směrnice splnila cíl harmonizace, jestli technologický vývoj od roku 2001 si žádá adaptaci pravidel pro novou situaci, a když se podíváme na e, vyjádření předsedy Junckera, který naléhal na e, komisaře, aby rozbili ta národní sila e, v oblasti copyrightu, tak tady stále přetrvávají překážky, které brání e, dokončení jednotného digitálního trhu. Takže pokud jde o hlavní zjištění, dospěla jsem k závěru, že směrnice nedostatečně harmonizovala e, autorské právo na to, aby mohlo fungovat v digitálním prostředí. Má to dva hlavní důvody, které vedly k situaci, kdy mnoho lidí, jak umělců, tak firem, má problémy s uváděním svých děl na trh v, v přeshraniční situaci. První důvod je ten, že harmonizace podle směrnice Infosoc šla pouze jedním směrem zavedla standardy pro minimální ochranu držitelů práv ale nezavedla minimální standardy pro ochranu e, autorů ve vztahu k držitelům práv a také ochranu uživatelů a veřejného zájmu. To dokládá fakt, že e, omezení copyrightu a výjimky, které mají chránit veřejný zájem, jako je například vzdělání, e, právo na svobodu projevu, nebo právo na přístup k informacím, to bylo ponecháno členským státům, kdežto působnost e, ochrany autorského práva byla harmonizována. E, v internetové době, kdy si lidé čím dál více vyměňují kulturní statky přes hranice a firmy se snaží nacházet nové způsoby, jak uvádět své produkty na trh online, to přináší mnoho problémů. Směrnice Infosoc se snažila implementovat čtyři svobody Unie, včetně svobody trhu a svobody pohybu služeb a je to, to je velice důležité pro začlenění do digitálního eh, jednotného trhu. Musíme zavést harmonizovanější pravidla pro lidi, kteří jsou ochotní platit za online služby nebo kteří za ně platí prostřednictvím zdanění a tak dále, tak je nutné, aby měli možnost přístupu, když například odjedou do jiné země. Uživatelé internetu čím dál více také vytvářejí díla a mění díla. Jak pan předseda už eh, poukázal v diskuzi o eh, vymáhání práv duševního vlastnictví, tak musíme rozšiřovat povědomí o právech duševního vlastnictví. A samozřejmě jedním ze základních požadavků eh, je, aby lidé chápali autorské právo. V současné situaci máme nepovinné výjimky a limity, takže práva, která uživatelé mají, jsou v 28 členských státech znatně rozdílná. A když dochází k výměně kulturních statků přes hranice, tak je potom velice těžké poznat, co je legální a co ne. Jeden příklad. Když například odjedu do Paříže, tam si vyfotím Eiffelovku a dám si to na Facebook, tak tím porušuju autorské právo, pokud eh, to vyfotím v noci, ale není to porušení copyrightu, pokud ji vyfotím ve dne. A e, já si nemyslím, že e, podobné právní rozdíly e, budou chápat běžní občané. Nemůžeme to od nich čekat. A i veřejné instituce nebo firmy často porušují autorské právo, aniž by si to uvědomovali. Takže v zájmu transparentnosti práva a lepší legislativy si myslím, že je zapotřebí větší harmonizace. Druhým důvodem, proč je tolik problémů s přenositelností digitálních služeb, je to, že digitální služby e, jsou e, velice odlišné od analogových. Například pokud televizní stanice chce vysílat nějaký pořad, tak jí stačí vyřídit si práva v té zemi, odkud vysílá. A potom lidé mohou přijímat ten program satelitem v nějaké jiné zemi. Zatímco pokud tutéž službu chtějí eh, zpřístupnit prostřednictvím internetu, streamingu, tak musí vyřídit právo na výrobu, potom právo na zpřístupnění a to ve všech oblastech, kde ten program bude vysílán. Takže e, existují ekonomické pobídky pro e, to, aby byly e, geografickým způsobem zablokovány určité služby, což se komise zavázala, že odstraní v této reformě copyrightu. A konečně se dostávám k otázce, zda technologický vývoj předběhl situaci oproti roku 2001 do té míry, že je zapotřebí aktualizovat pravidla. Myslím si, že

Takovým názorným příkladem je situace knihoven a archivů. Knihovny čím dál více se potýkají s problémem, že chtějí, že chtějí nabízet stejné služby online, jako byly zvyklé nabízet offline. Ale pokud například chtějí někomu půjčit eh, elektronickou knihu, eh, tak je tam mnoho omezení. Například člověk musí eh, fyzicky přijít do knihovny a číst si tam u nějakého čtecího terminálu, místo aby si tu knihu stáhl domů. Přestože knihovny samozřejmě finančně odměňují autory za, to, za takovéto půjčování. Takže v takovémto případě by to chtělo eh, adaptaci stávajících výjimek a vymezení tak, aby to bylo v souladu s digitální realitou. Pokud jde o doporučení obsažená v mé zprávě, eh, tak nejkoherentním způsobem, jak řešit eh, problém s územní platností, a s tímto tématem, které je z definice přeshraniční, protože s tématem copyrightu se potýká každý, kdo používá internet, je zkrátka využívat kompetencí, které Evropská unie má prostřednictvím Lisabonské smlouvy a zavést jednotný eh, copyright pro eh, celou Evropskou unii. Eh, kromě toho stávající výjimky a vymezení by měly být povinné Protože samozřejmě eh, vzdělávání nebo další eh, věci, které jsou důležité pro všechny členské státy, to jsou oblasti, kde bychom měli najít společné řešení. A konečně Evropská unie by měla také nabídnout eh, určitou minimální ochranu autorů vůči zprostředkovatelům, protože od roku 2001 eh, kreativní produkce v Evropě vzrostla ve všech sektorech, ale eh, problémem je zajistit to, aby autoři dostali odměnu a aby vydělávali dost peněz na to, aby mohli tvořit dále a eh, vydělali si tím na živobytí. Proto musíme zavést silná opatření posilující konkurenceschopnost na digitálním trhu a odstranit monopoly velkých společností, jako je Amazon, Spotify nebo Netflix, tak, abychom zajistili e, autorům lepší vyjednávací pozici. A konečně, pokud se pustíme tímto směrem a zavedeme e, jednotné autorské právo, tak můžu říct, že trvalo vlastně 14 let, než jsme se dostali k hodnocení té směrnice z roku 2001 a pokud se pustíme cestou nařízení, eh, tak to určitě se v budoucnu nezrychlí. Musíme tedy zavést určitou úroveň technologické neutrality a flexibility, tak abychom se mohli přizpůsobovat aktuálnímu technologickému vývoji. Proto navrhuji eh, zavedení otevřené normy v tom seznamu výjimek a vymezení a protože se mě na to mnoho lidí ptalo, tak bych chtěla říci, že tento koncept je zcela odlišný od amerického britské nebo anglosaské tradice zívání, která by nahradila výjimky a vymezení právě takovouto otevřenou normou. A já navrhuji e, tuto otevřenou normu dodatečně k těm výjimkám a vymezením tak, aby bylo možno zohlednit nové formy využívání, které si v současnosti neumíme představit a abychom dali soudům možnost vykládat si stávající výjimky a vymezení e, způsobem, který bude tyto nové formy zohledňovat. V mé zprávě eh, taky eh, můžete zjistit, že požadují více zapojení Evropské unie, posilování eh, práv autorů, což v angloamerické tradici zcela chybí v oblasti autorského práva. A konečně obecně takovéto otevřené normy jsou zcela v souladu s kontinentální právní tradicí. Já jsem se snažila o co největší stručnost a proto bych závěrem chtěla eh, ještě říci, že jsem do této zprávy musela dát několik bodů eh, do pozměňovacích návrhů, které jsem už vám rozeslala a jsou, to, jsou tam tedy prezentovány jako pozměňovací návrhy, já to mám několik kopií, kdybyste to náhodou nedostali a podle mého názoru je to stejně důležité jako zbytek zprávy a velice ráda budu pokračovat v diskuzi s vámi o eh, tomto velice důležitém a aktuálním tématu. Děkuji tlumočnice nám nabídly ještě sedm minut. A máme čtyři přihlášené řečníky, pět, dokonce šest, sedm, osm, Pan Kavalian. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní zpravodajko. To, co jste zde právě přednesla, je velmi důležité. Podle mého názoru je to velmi závažné. Když, to, když se na to podíváme eh, Ekonomicky tak se jedná o 538 miliard ročně u kulturního průmyslu, který je založen na ochraně autorských práv, takže musíme velmi podrobně diskutovat o této záležitosti. Ale dnes eh, na to jednak nemáme čas a jednak je zde málo kolegů. Takže pane předsedo, abych vás poprosil, abychom odložili tuto rozpravu, abychom si na to udělali čas, abychom zabránili tomu, že bychom eh, takové ty věci XY zakryly za sympatickými slovy. Já myslím, že tady musíme jednoznačně hájit své myšlenky. Takže vás žádám, zda bychom nemohli odložit tuto debatu, abychom na ní měli čas. Ne půl hodiny, ale tak aspoň hodinku, pane předsedo. Je to úplně klíčový bod a je to tak důležité, že je opravdu urgentní počkat. Já se rozhlížím kolem stolu a vidím souhlas s tímto návrhem, takže doufám, že zpravodajka také souhlasí. Ano, to téma je velmi naléhavé v tom smyslu, že komise ohlásila, že předloží první návrh za pár měsíců. Já si myslím, že bychom ale měli mít dostatek času na diskusi na příštím zasedání. Děkuji. Takže odkládáme tento bod. Já děkuji tlumočníkům za to, že nám dali ještě čas navíc a doufám, že se uvidíme spolu na příštím zasedání.